Dobré odpoledne, pane předsedo. Technická. Myslíte si, že můžete přesvědčit eh, orgány, aby trochu vstlumili topení, eh, protože tady je příliš velké vedro, my stejně vedro budeme eh, produkovat sami, takže zbytečně plítvat tady, ano. První bod již proběhl tady dobře a za druhé Mám zde delegaci severokorejců zde. A to je důvod, proč jsem přišel pozdě. Sedí u mě v kanceláři. Ale ale uh, It's not time for them to move too and give infos. And I think it could... Iránci se tedy pohnuli, takže možná to je také eh, možná, možná k diskuzi, protože Korejci a jejich jaderný program dobře a musím říci, že na začátku schůze musím eh, poblahopřát paní Eštorové a Helge Schmidt, Helze Schmidt za úspěch. A již jsme viděli to, že skutečně jaký je dopad na zahraniční politiku a bez přípravy Evropské unie by ta dohoda nebyla možná, takže je třeba i někdy um, říci, že i Evropská unie pozitivně věci ovlivňuje. Ano, takže um, já si myslím, že to, co jste řekl, je zcela správné vzhledem k publicitě, kterou měla v posledních letech, tak je třeba uznat, Eh, jak se angažovala místo předsedkyně a přitom já politicky jsem její oponent, ale podporuji eh, to, co ona dělá. Pokud vím, ta dohoda je pouze na 6 měsíců, ale mm, takže týká se to eh, obohacování mm, reaktorů, mm, obohacování plutonia a teď máme půl roku na to, aby se sledoval vývoj dohody, je to určitý pokrok, pokrok a zítra po obědě před schůzí ještě, tak na rozšířeném byru. Určitě Helga Schmidt, pokud tam bude, tak nám poreferuje a uvidíme. Pokusím se ji pozvat i zítra, na zítřek v podvečer, aby nás poinformovala o této dohodě. Pokud souhlasíte, děkuji. Nyní ještě vás musím informovat, že prezident Angoly zrušil eh, cestu, takže ho vypustíme z programu. A místo toho bude mít zprávu paní Durand o Eh, participaci Task Force v Myanmaru eh, ze září. A potom, obze, potom pozorovací mise k volbám do Tadžikistánu, takže to bude místo toho. Takže odsouhlasení zápisu? Ne, takže to můžeme odsouhlasit, dobře, takže teď zpráva o pokroku Albánie. Spravodajem je pan Vuljanič. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, asi jak jste viděli, takže jsme připravili a rozdali vám pozměňovací návrhy, které byly předloženy, kompromisní pozměňovací návrhy, na kterých jsme se dohodli také a chce, chci poděkovat upřímně především stínovým zpravodajům a všem těm členům, kteří předložili své pozměňovací návrhy a snažili se vylepšit usnesení, tak aby bylo i srozumitelnější. A především musím poděkovat Doris Pak, Liborovi a panu Kukanovi, kteří mi hodně pomohli předložili hodně návrhů a především děkuji i stáfu, zaměstnancům sekretariátu a děkuji i komisi za návrhy a především eh, pracovníkům mé frakce a asistentům, kteří v podstatě udělali gro práce a eh, věnovali velké úsilí eh, do přípravy tohoto usnesení. Usnesení i obsahuje určité návrhy nevládních organizací, které jsem obdržel a za které také děkuji. Stejně i výsledky mých osobních kontaktů s, Alba, s albánskými úřady v Albánii, s politiky a i s opozicí a s dalšími, s novináři, nevládními organizacemi v Albánii a albánskými občany které jsem se snažil privátně skontaktovat. Tak jak vidíte, takže eh, ten eh, dokument tedy byl dobře připraven a já bych chtěl apelovat na výbor, abyste akceptovali návrhy usnesení a to, že usnesení i by mělo být odhlasováno na prosincovém plenárním zasedání. Je to důležité nejenom pro dotčenou zemi, ale i pro parlament. Já myslím, že parlament by měl zde se postavit k této otázce ještě před zasedáním rady, bez ohledu na to, mm, jaké bude rozhodnutí Evropské rady, tak stejně parlament by měl vyjádřit své nezávislé stanovisko. A z tohoto důvodu bych byl radši, a navrhoval bych tedy, abychom hlasovali ve výboru zítra, pokud to bude možné. Pokud nikoliv, tak 5. prosince. Takže tak, abychom mohli mít zprávu, dostat ji na plenum 9. prosince ve Štrasburku. A, takže Základní věc je teď rozhodnout tedy o odhlasovat to v prosinci. Bez ohledu na tom, jak tento materiál je komplexní, tak samozřejmě nemůže obsahovat úplně všechno. Obecně sleduje dva cíle. Za prvé, pomoci dané zemi tím, že podpoříme zprávu o pokroku komise a navídneme další důvody pro to, aby Evropská rada mohla dát statut kandidáta této zemi. Ale další, neméně důležitý důvod je přispět ke stabilitě v regionu a posílit pozici a politiku Unie, která nám říká, že je třeba respektovat úspěchy a odměňovat za úspěchy. Tedy eh, odměňovat eh, na této cestě k přistoupení k EU. Není pochyb o úspěších této zemi. Politická zralost, které tam dosáhly, tak mm, Třeba to lze vidět i tak, když i albánská vláda eh, odmítla syrské eh, chemické zbraně, aby byly eh, zničeny na jejím území, na čem štrvali američané, ale albánská vláda se rozhodla vyslechnout názory svých spoluobčanů i Evropské unie, takže to je docela nová situace v této zemi. Samozřejmě, země má celou řadu nevyřešených problémů, ale nezapomínejme, že již vyřešili ale hodně problémů a že kandidátský statut to je pouze jeden krok k přistoupení. V žádném případě to není krok konečný. Tento krok je důležitý, protože vlastně země tak se dostane pod větší kontrolu. Až tedy ta vyjednávání budou někdy v dohledné době zahájena a i se zde nabízí nové mechanismy monitoringu a korekcí reform, které tam budou muset podnikat a které i albánská vláda přislíbila. Výhody jsou rychlejší reformy, užší monitoring a posílení konstruktivního dopadu země právě na sousedy na čemž se dohodli různí, různí politici v Evropě. Problémy, které třeba řešit, jsou tyto především. Potřeba vyšší úrovně politického a sociálního dialogu v zemi. Snaží se o to, ale úspěch není takový, jak by se nám líbilo problém, velký problém je boj s rozšířenou korupcí, ale to je jev, který není rozšířen pouze v Albánii. Boj proti organizovanému zločinu, boj proti obchodování a výrobě drog a potom další a další. Nicméně, upřímně si myslím, že s naší pomocí budou Albánci schopni tyto problémy vyřešit a e, vytvoří si zemi, kde bude hezké žít, což je cíl všeho tohoto snažení. Cílem není stát se členem EU, ale cílem je e, změnit Albánii v místo, kde se bude dobře žít to a jim právě členství v EU má pomoci. Děkuji. Děkuji, pane Kukane. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát panu Vuljaničovi za jeho návrh zprávy. Je to solidní zpráva, která se ubírá správným směrem. A chci eh, zdůraznit, že mluvím jménem paní Doris Pak, která je stínovou zpravodajkou EPP a nemůže být dnes odpoledne přítomna. Albánie se nachází na důležité křižovatce a Evropský parlament by měl být opatrný v tom, aby vyslal tu správnou a samozřejmě férovou eh, eh, zprávu či poselství, které musí být jasné. Já se domnívám, že eh, zpráva není kontroverzní. Během poslední návštěvy v Tyraně jsme nedospěli k společné dohodě mezi členy jednotlivých politických skupin ohledně podpory Albánie v jejich dalších integračních eh, krocích. Oceňují, že i stínovi zpravodajové se nedávno shodli na eh, takovémto konstruktivním eh, přístupu, zejména pokud je o pozměňovací návrhy k této zprávy. Paní pak je spokojena s výsledky setkání stínových zpravodajů, zejména s tím, že se rýsuje společná shoda, která schvaluje zprávu o pokroku Evropské komise. Vyzývají tudíž radu, aby eh, um, uznala eh, pokroku dosaženého Albánii a um, propůjčila Albánii status přidružené eh, země. Ale nutno také konstatovat, že pokroku dosaženého dosud, pokrok dosažené, dosažený dosud potřebuje další zintenzivnění spolupráce všech stran je klíčem pro dosažení této agendy a také pro vytvoření eh, příhodného politického klimatu pro provádění další reformy. Určité eh, tření mezi jednotlivými politickými stranami v této eh, legislativní periodě jsou zneklidňující a proto všechny politické strany a ostatní subjekty by měly usilovat o zlepšení politického klimatu v zemi zemi, což je zcela podstatné. Jsou zde výzvy, zejména v oblasti boje proti korupci, organizovanému zločinu, obchodování s lidmi, diskriminace i e, integrita a nezávislost klíčových institucí v rámci veřejné zprávy a tyto výzvy musí být řešeny naléhavě. Albánie by měla učinit konkrétní pokrok v tomto ohledu, pokud chce postoupit v procesu integrace e, do Evropské unie a, Evrop- a paní Pak eh, žádá o podporu všech pozměňovacích návrhů, které zdůrazňují toto poselství. Ještě jednou děkuji panu Vuljaničovi za jeho zprávu. A pokud jde o hlasování ve výboru AFET, tak Doris pak i já podporujeme skutečnost, abychom na plenárním zasedání o této věci hlasovali v prosinci, ne později. A když budeme hlasovat ve výboru a FED, ať už to bude 5. prosince, což myslím je z hlediska sekretariátu možné, tak bych to podpořil. Ale to zcela nejdůležitější je, abychom ještě v prosin, prosinci o této věci na plenárním zasedání hlasovali. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, slovo má pan Rouček. Děkuji, pane předsedo dovolte, abych i já poblahopřál a poděkoval Nikolaji Vulianičovi za velmi dobrou zprávu. Jak již pan Kukan zmínil, je zde zapotřebí koncenzu, jak ve výboru AFED, tak i v celém Evropském parlamentu, ano, se všemi politickými stranami je nutno dosáhnout koncenzu a to je také vyjádřeno v kompromis v jednotlivých kompromisních návrzích. Pokud jde o Albánii, chci také zdůraznit to, že aby země uspěla v dalších reform, je nezbytná spolupráce a konsenzus dvou hlavních politických stran a také ostatních politických subjektů. A také samozřejmě je zapotřebí reform na cestě eh, do Evropy a eh, to samozřejmě zahrnuje i další domácí reformy. Já a moje politická skupina se domníváme, že kandidatský status by měl být udělen Albánii bez mm, e, dalšího prodlení, protože Albánie učinila velký pokrok již mm, e, na jaře e, a také parlamentní volby proběhly v souladu s mezinárodními standardy. Došlo k předání moci velmi spořádaným a hladkým způsobem a tudíž se domníváme, že je nyní na čase, abychom my, Evropská unie, splnili naše závazky a abychom tedy um, podpořili eh, proces eh, asociace, aby byl eh, věrohodný v očích albánských voličů. Ano, Řada věcí přetrvává, eh, potřebují určité zlepšení a doladění, bylo to ve zprávě, nemusím to zde opakovat. Důležité ale je poskytnout Albánii kandidátský status a pak ještě budou k dispozici měsíce a měsíce, roky a roky eh, na dotažení všech reform nejenom na papíře, ale i v realitě. Pokud jde o schválení zprávy v parlamentu, já se domnívám, že důležitá je plenární schůze v prosinci, ať už o tom budeme hlasovat v AFETu tento týden nebo 4. Eh, či 5. To přenechávám na rozhodnutí sekretariátu. My jsme připraveni jakoli Eh, respektive kdykoliv budete připraveni vy, ale důležité je eh, o tom hlasovat na plenární schůzi parlamentu. Děkuji. Thank you very much. Um... Dě- Děkuji, to je elegantní dáma. Cestoval jsem do Istanbulu, abych tam pronesl projev a tato milá paní promluvila také v televizi, je mnohem chytřejší než já. To by vám bylo ušetřilo mnoho času. Pane předsedo, děkuji. Mnohé již kolegové řekli, tudíž toho nedodám mnoho, ale chci pouze říci, že v této chvíli můžeme být opatrně optimističtí ohledně vývoje v Albánii současně, ale myslím, že určité omezení očekávání na obou stranách je podstatné. Starosti jsou na obou stranách. Lidé někteří říkají, že Albánie není připravena na přistoupení a to je pravda. Zůstává mnoho problémů korupce, organizovaný zločin, ale i diskriminace a problematika týkající se svobody sdělovacích prostředků a vlády práva. Takže omezení nebo zvládání těchto očekávání na straně Albánie je důležité další eh, kroky eh, ve směru k integraci je, jsou požadovány ale my nyní potřebujeme vidět eh, společné a zralé úsilí albánských subjektů v tomto směru. A proto věřím, že je důležité mít jasno v tom, co děláme, abychom tedy vyslali signál a ukázali, že očekáváme, že Albánie bude pokračovat v pozitivním úsilí o kandidátský status. E, je tady ještě mnoho kroků, které musí Albánie zvládnout, ale Evropská unie bude radit a pomáhat e, v přebírání evropského aky, což je dlouhý proces, nesporně, ale my musíme zemi v tomto povzbudit. Děkuji paní Cornelissen. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s většinou, vlastně se všemi předřečníky. Já bych řekla, že toto je skutečně nejpozitivnější zpráva o Albánii během našeho mandátu. A důvodem je to, že došlo k předání moci bez nějakých velkých problémů. Bylo splněno mnoho úkolů, čili chvála je na místě. Ale neměli bychom to přehnat. Protože eh, to, že jde o eh, udržení moci nebo získání moci bez nepokojů, bez hladvech a tak dále, to je vlastně normalita. Takže bychom to neměli zas nějak eh, přehnaně chválit. Je třeba nezapomenout na nedávné události. Eh, měli bychom být také poněkud obezřetní, pokud se týče budoucího vývoje. A já musím říct, že opravdu by byla ráda, kdyby ten vývoj, který nyní vidíme v Albánii, pozitivní spolupráce stran a podobně, kdyby se to stalo obvyklým způsobem jednání v Albánii. My tady na jedné straně eh, máme zde chválu pokroku, kterého bylo dosaženo, na druhé straně je tady pozitivní kritika do budoucna a já si myslím, že dospějeme k kvalitní zprávě, která, zprávě, která na prosincovém plenárním zasedání bude odhlasována. Já uvažuji o ústním, ústním eh, eh, pozměňovacím návrhu, který se bude týkat eh, krevních, krevní msty eh, v eh, minulosti. A myslím, že je to záležitost, které, která pořád ještě není úplně minulostí. Je tam nějakých asi tisíc rodin, kterých se to týká a máme zhruba 150 vražd, tedy krevních vražd ročně. Mm, to se řeší. Od roku 2005 existuje komise, která to má řešit, existuje zákon, který to zakazuje, ale situace se nelepší. Takže já jsem vám rozeslala, tedy eh, jednotlivým skupinám jsem rozeslala návrh ústního pozměňovacího návrhu EPP eh, e a socialisté již vyjádřili podporu, no a uvidíme, jak to dopadne v AFETu. Děkuji, pane předsedo, říká pan Tanok. Já bych chtěl poblahopřát panu Vuljaniči k vyvážené zprávě. Albánie skutečně v nedávné době byla problematická, tak jak to eh, řekla eh, zelená kolegyně, eh, poněvadž byly tam problémy mezi klany a před několika lety poměrně násilné střety. Je dobře, že jsme byli svědky pokojného předání moci, ovšem toto je začátek dlouhé cesty. V Albánii máme ještě problém náboženských menšin, také křesťanů. A Albánie je mnoho multireligiální společnost, přestože Albánie sama je součástí islámské konference. A Albánie Albánie, a musíme ji za to pochválit, má velmi silnou sekulární tradici. E, ministerský předseda e, tady byl Eh, před několika měsíci, setkal se také s mojí politickou skupinou a je třeba říci, že se eh, poučili z vývoje, byl velmi umírněný, eh, nevolal po Velké Albánii, jak jsme to, zaslo, jak jsme to zaslechli z, z Makedonie odvolává se na článek 17. Já musím říct, že je tady problém tady s článkem 116, který se týká hazardních her. Eh, které by měly být omezeny. Samozřejmě tedy eh, ty, takovéto hazardní hry eh, jsou na jedné straně zdrojem příjmu pro státní pokladnu, na druhé straně by měly být zdrojem potěšení pro ty, které to baví. Já k ním tedy nepatřím. No, já myslím, že můžeme být spokojeni s touto zprávou. Děkuji, pane předsedo, pan Kačin. Chtěl bych osobně poděkovat Nikolu Vuljaničovi, eh, protože on je tedy mezi námi eh, ze skupiny eh, GUE, který tedy obohacuje náš výbor. A my jsme skutečně potřebovali už léta takto aktivního zpravodaje k Albánii. Čili toto je třeba zdůraznit. Eh, sice trvalo to trošku díl, ale nakonec eh, už tady tu zprávu máme a je to důležitý příspěvek k mobilizaci a podpoře úsilí, které je vyvíjeno v Albánii. Chtěl bych také podtrhnout eh, význam pozitivního vývoje v Albánii pro regionální stabilitu je třeba eh, vytvořit jakousi dynamičtější regatu, která směřuje k, do Evropské unie eh, v oblasti podél břehu Jadranu. A to samozřejmě eh, Albánie to může na pomoci je třeba také eh, trošku zatřást kopie takový nějaký budíček pro to, aby také oni k tomu přispívali. Děkuji. Pane předsedo, pan poslat, eh, děkuji vám, pane eh, předsedo, za vynikající zprávu k pana Vuljaniče. Já jsem jenom nerozuměl tomu, co tato zpráva z Albánie má společného se Skopje, to je mi záhadou. V Makedonii totiž také bylo dosaženo výrazných pokroků a já myslím, že tím eh, se můžeme zabývat eh, v souvislosti se zprávou o Makedonii, kterou nyní nemáme eh, na pořadu jednání, čili já jsem příliš nerozuměl tomu, co říkal můj předřečník pan Kačin. Dále naše kolegyně ze zelené strany zdůrazňovala předání moci. Ale de facto eh, my jsme to měli už o pokrokových zprávách o pokroku z roku 2013 a pokud vím, eh, to se ovšem eh, týkalo vývoje v roce 2012 a ten pokrok, který zde dneska chválíme, tak to je pokrok více-méně z roku 2012, to znamená ještě před výměnou vlády. Takže nevzbuzujme tady dojem, jakoby e, naš, tón našich zpráv e, se obracel do pozitivního směru tím, že e, tam nastoupila určitá vláda. Takže skutečně my zde chválíme pokrok dosažený za předchozí vlády. Ne, že bych nechtěl tímto, jak si vítat to, že to předání moci proběhlo velmi hladce. Já bych se nechtěl podílet na diskuzi o soutěži krásy v Albánii, ale samozřejmě je pravda, co řekl pan posled, že výměnou vlády se automaticky nezlepší úplně všechno. Já bych eh, chtěl ovšem zdůraznit eh, to, co je podle mě nejlepší. A hovoří o tom také němečtí zástupci, holandští eh, zástupci. My tím vysíláme signál směrem k našim vládám, že teď je čas, abychom Albány nabídli kandidátský status, neboť Albánci si to zaslouží. A jestliže zase ustoupíme o krok, tak jako v případě Srbska, eh, tak narušíme důvěru, kterou zatím požíváme. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli udělat všechno pro to a měli bychom pracovat také domu, doma, že, že eh, tedy udělat všechno pro to, aby se věci uskutečnily, jak je třeba. Pan předseda, ano, je je dobře, že sociální demokraté eh, také takto jasně eh, chválí minulou eh, vládu, tak jako chválí tu, tu současnou. Já myslím, že všichni rozumí tomu, co chci říci. Já jsem chtěl jenom poukázat na to, že jsem si toho také povšiml. Nyní pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Eh, no, eh, paní Konesen odchází, ale já bych chtěl říct, že její eh, návrh podporuji, poněvadž já jsem před pár lety vznesl otázku na pana komisaře Fileho a týkalo se to právě té krevní msty a jejich obětí. A my jsme to prezentovali komisi jakožto otázku. Pan Vukanič pan Vulianič předložil vyváženou zprávu a jde o problematiku, kterou řeší vláda spolu s nevládními organizacemi a to je důležité, poněvadž to je skutečně důležité. Je třeba bojovat tedy také na vzdělávací frontě. Za komisi? Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych říci pouze pár slov. Komise chci ještě jednou poděkovat panu Vuljaničovi za velmi dobrou a velmi vyváženou zprávu, která jednoznačně uznává pokrok, který Albánie učinila v reformní agendě. Komise také chce dodržovat eh, své závazky a přísly poskytnout kandidátský status Albánie. V tomto smyslu komise vítá všechny pozměňovací návrhy předložené poslanci, které jsou pro udělení kandidátského statusu. A v měsících září a říjen jsme eh, viděli skutečně eh, výrazné plnění závazku ze strany Albánie. Abych uvedla pouze několik. Jak víte, komisař File a premiér Rama zahájili nedávno dialog na vysoké úrovni, který má eh, pomoci Albánii ehm, zůstat eh, zaměřený na eh, přistoupení, respektive kandidátský status. V loni došlo k návštěvě tří albánských ministrů, kteří předestřeli svou vizi o budoucnosti Albánie. A navíc před několika málo dny konference na vysoké úrovni proti korupci eh, proběhla a eh, Eh, zanedlouho budou také předloženy závěry z diskusí. Pokud jde o stíhání eh, korupce a organizovaného zločinu, tak jsme zaznamenali skutečně eh, řadu výsledků v tomto ohledu a reform v mnoha oblastech až po otázku daní, daňových orgánů, zdravotnictví a tak dále. Také za stejné období za září až eh, listopad eh, albánské orgány činné v trestním řízení zintenzivnili své úsilí v boji proti organizovanému zločinu a také jsme zaznamenali jasné důkazy o inkluzivitě, pokud jde o eh, reformy týkající se Evropské unie. To je pouze několik příkladů, ale nutno říci, že za poslední tři měsíce Albánie nadále podpořila svou eh, snahu o získání kandidátského statusu. Pane Vuljaniči, děkuji, pane předsedo, pouze několik poznámek k tomu, co řekli kolegové. Nikdy a v žádné eh, z mých věd jsem nechtěl naznačit, že zlepšení se dostavilo změnou vlády. Vůbec eh, eh, ne, k tomu nedochází nikde a ani v Albánii. Co mě eh, zneklidňuje ohledně vztahu mezi vládou a opozicí je, že mezi nimi neprobíhá dialog. A tento dialog ale musí vzniknout, jinak nebudou moci pokračovat. Padla otázka ohledně eh, ústní pozměňovacího návrhu ohledně eh, krevní msty. Já jsem to do usnesení nezahrnul, byť eh, vím o tom problému, jako všichni ostatní. Pouze jsem tam nechtěl uvádět příliš mnoho problémů v, to, v té jedné zprávě. Považuji to za otázku, která by mohla být zmíněna Eh, případně v příštích dokumentech. Samozřejmě, že souhlasím, že tento ústní pozměňovací návrh může být diskutován a tak dále, cokoliv eh, jednací řád umožní. Jsem eh, rád, že kolegové zmínili i problematiku náboženské tolerance. To je něco, čemu jsem nevěřil, když jsem tam dorazil. Ale ku podivu, jak vláda, tak i opozice potvrdili, že tomu tak je, že se nevěnují náboženství, jelikož to považují za soukromou záležitost lidí. A to je eh, skvělé. Je to něco, co jsem nezaznamenala v žádné eh, zemi, ani eh, v Chorvatsku, ani jinde na Balkánu, pokud jde o hazardní hry a organizovaný zločin. Opět opatřím pozňovací návrh eh, znamenkem minus. Ta akce byla pouze částečně úspěšná, zastavili ilegální hazardní hry, ale nepodařilo se jim nikoho dopadnout. Žádného eh, bose nebo eh, strůjce v zákulisí, protože někdo z policie Eh, je informoval o této probíhající akci nebo zátahu. Takže si nemyslím, že to byl úspěch. Byl to pokus, ale úspěch to nebyl, proto jsem to nezahrnul do usnesení. Pokud vím z diskusí, všichni zástupci skupin se shodli na tom, že hlasování by mělo proběhnout v prosinci Pokud to nemůže být zítra, může to být pátého, kdykoliv. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Máme tady eh, hlášení od některých frakcí, které eh, signalizují, že nejsou schopni hlasovat zítra a proto dle eh, postupu, žádného postupu informují, že budeme hlasovat 5. prosince. Souhlasíte s tím? Takže je to rozhodnuto. Dalším bodem pořadu jednání je významná zpráva o Srbsku a slovo má pan kolega Kačin. Respektive napřed bychom měli předsunout bod 6 a poté bod 5, tak aby napřed kolega Kukan podal informaci o e, zasedání parlamentního výboru pro stabilizaci přidružení EU e Srbsko. Takže slovo má pan kolega Kukan. Děkuji, pane předsedo. V této věci promluvím sám za sebe. 15. listopadu se uskutečnilo první zasedání parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU Srbsko. Spolu se sedmi poslanci jsme zahájili novou úroveň jednání se srbským parlamentem který má nyní formát bilaterálního společného výboru vycházejícího z dohody o stabilizaci a přidružení. Kromě zasedání výboru jsme se setkali s lídry eh, zemí a také zástupci občanské společnosti. Delegace Evropského parlamentu navštívila Bělehrad eh, před eh, opakováním voleb v Mitrovici 17. listopadu a několik týdnů před první mezivládní konferenci, která je v praxi zahájením vyjednávání o členství perspektiva členství EU Srbska už není příslip. Je to již praktický proces, který vede ke změnám ve struktuře eh, nebo strukturách zemí a v postojích eh, politiků. Nabili jsme silného dojmu, že některé z reform, které eh, jsou Srbsku průběžně doporučovány již po více než 20 let, mají nyní šanci uspět a e, uskutečnit se několik bodů. Ekonomie Srbska není v dobrém stavu. To je spíše e, mírně řečeno, protože e, veřejný dluh narůstá rychle v posledních letech, zejména vinou velkých vládních subvencí. Dochází také k obrovské přizaměstnanosti ve veřejném sektoru. Byli jsme informováni, že poměrně radikální škrty v reformě zákona o pracovním trhu trhu jsou výrazné a bylo nám řečeno, že vedoucí představitelé budou čelit asi veřejné nespokojenosti. To vede k dalšímu pozorování. Opakovaná spekulace o předčasných volbách. Podle mého názoru nikdo na eh, lídry nenaléhá, aby tak učinili, protože oni si uvědomují, že politická stabilita v Srbsku je větší než v jakékoliv jiné zemi regionu. Kosovo eh, také představovalo velkou část diskusy, jak víte, vinou zastrašování a eh, tak dále. V Mitrovici byly eh, volby opakovány 17. a v rámci toho opakování srbské orgány se snažily o uklidnění atmosféry. Nicméně to, tomu tak nebylo v rámci prvního kola voleb a my jsme hlasně eh, konstatovali vůči našim partnerům, že například nemůžeme akceptovat návštěvy srbských státních úředníků v polovojenských uniformách jako přínos k normalizaci vztahu s Kosovem. Dnes se jeví být situace lepší a já osobně posuzuji spíše pozitivně post postoj eh, srbských orgánů ve vztahu k normalizaci vztahu s Prištinou, boj proti eh, korupci a organizovaným zločinu je eh, sílí a my to oceňujeme. Nechci zacházet do detailů, ale snad jedno kritické pozorování. Eh, proces je prioritizován, to znamená má priority a klima tolerance korupce tady stále přetrvává. Nicméně eh, nevždy probíhá ten boj v rámci stávajících institucí a právním rámci, ale má spíše charakter ad hoc a eh, silné politické vůcovství. To možná bylo původně účinné, ale dlouhodobě vlastně to znamená rozmělňování eh, právního státu. Pokud jde o další témata, Eh, tak jsme hovořili o významu parlamentního dohledu, zejména v kontextu nadcházejících jednání o přistoupení, dále o nutnosti eh, vzdělávat Evrops- eh, pardon, srbské občany o Evropské unii a šikovně komunikovat o tom, jak funguje EU ve vztahu k principu subsidiarity a o právech etnických menšin jsme diskutovali narůstající tendenci vůči centralizaci v Srbsku. V závěru bych chtěl ještě připomenout, že začátkem listopadu dvě další delegace Evropského parlamentu navštívily Srbsko, a sice podvýbor pro lidská práva a výbor pro životní prostředí důsledku toho eh, se naše delegace snažila nezdvojovat témata, která eh, probírali ty další dvě mise Evropského parlamentu. Chtěl bych eh, také poděkovat zaměstnancům delegace Evropského parlamentu v Bělehradě a také našim zaměstnancům za podporu a pomoc, kterou poskytli všem třem parlamentním delegacím. Děkuji vám. Ještě jsem neskončil, ještě bych vám povyprávěl několik anekdot, abych zaplnil čas, než se pan předseda vrátí. Dobrá, já mám za to, že je logické, že příštím řečníkem bude pan Kačin, takže mu uděluji slovo. Thank you, Chair Cook. Děkuji, pane předsedo Kukane, vedoucí delegace pořád spolupracujeme velice plodné, e, poněvadž e, e, moje původní prvotní diskuse o zprávě o Srbsku ukazuje, že tedy srbská komunita je eh, dost významná tedy eh, na severu Kosova a 7. Mm, eh, listopadu tedy volby byly bezproblematické a především mm, šlo o to, aby i Srbové splnili kritéria rady a nevládní tedy konference, což je symbolický začátek Eh, zahájení eh, jednání o přistoupení a, ICG, mezinárodní konference, by se měla konat eh, v prosinci a ukáže vůli Evropské unie směrem k rozšíření. A já doufám, že Evropská komise udělá vše, co je potřeba, aby to bylo možné. Ještě je třeba udělat více, abychom zcela normalizovali vztahy mezi Srbskem a Kosovem, ale nyní, co je evidentní, že vedoucí pracovníci Srbska jsou ochotni a eh, odhodláni tedy jednat s Prištinou a otočit stránku za minulostí. Dohoda s, s, s Dubna by měla být monitorována především v té rané fázi vyjednávání o vstupu probíhá i reforma soudnictví, ale je velice obtížná, protože státní zástupci pracují pod velkým tlakem a v podstatě nadále jsou jedním z nejslabších článků boje proti systémové korupce korupci, trestní stíhání, hospodářské činnosti musí se zintenzivnit. A nyní kapitola 23 a 24 již se začaly screeningovat a já doufám, že orgány věnují věc, více Eh, finančních a správních eh, zdrojů právě na soudnictví. A dále usvědčení v případech vysoké korupce jsou velice vzácné a to je v podstatě něco, co musí ještě soudci překonat. A eh, samozřejmě právní stát tedy Eh, nebude nastolen, dokud vražda Džinčiče nebude zcela odhalena a pachatele nebudou před, vedeni před soud. I včera, včetně tedy eh, vraždy novinářů za Miloševiče, to je třeba ještě osvětlit. Eh, musí Srbsko i plnit kodaňská kritéria, Srbsko musí nadále pracovat lépe na budování důvěry mezi stranami koalice a opozice obecné politické klima i e, v podstatě závisí e, na tom, jak se vyřeší otázka propuštění toho e, bělehradského lídra, který je z opozice. A vzhledem k míře nezaměstnanosti v zemi a vzhledem k veřejné zadluženosti, která stoupá, tak je třeba, aby se dohodli na strategických reformách a je to teď je než kdykoliv předtím. Vláda a opozice mohou spolupracovat, tak jak jsme již ukázalo se, když i opoziční eh, eh, eh, politici tedy převzali tedy gesci nad příslušným parlamentním výborem, který má na starosti hm, přistoupení. A teď je poslední zpráva. Zde bych chtěl připomenout, že Srbsko skutečně v minulosti udělalo velký pokrok za posledních pět let. Když se podíváme na červen 2009, tak i smlouva SAA byla zablokována kvůli nedostatečné spolupráce nedostatečné spolupráci s soudem pro bývalou Jugoslávii. A v mezidobí tato dohoda SAA tedy um, eh, nabyla účinnosti a já doufám, že Srbsko završí vyjednávání ke konci příštího funkčního období. A tento bod se těžko bude dosahovat. Samozřejmě cesta bude trnitá, ale je jasné, že Srbsko je nyní pevně již etablováno na této cestě směrem ke členství. Ve středu se sejdu se stínovými zpravodaji a budeme diskutovat o kompromisních návrzích, které byly dnes rozeslány. Děkuji za pozornost. Mr. Kacin, Now I... Děkuji vám, pane Kačené. A nyní eh, pan George Šefrin, který je stínovým zpravodajem za EPP. Eh, přečtu jeho poznámky. Já vítám tuto zprávu jako důkladně provedenou a stručnou zabírá všechny oblasti, ve kterých bylo v Srbsku dosaženo pokroku. Konstatuji, že Srbsko pokračuje v přístupovém procesu k EU, ale neměla by, nemělo by ztrácet ze zřetele konečný cíl. Důležité je také to, aby vláda si byla vědomá toho, že evropská perspektiva je pro Srbsko nejlepší. Dohody se Srbskem eh, mají vysokou prioritu a zaznamenali jsme velký pokrok. Eh, smíření mezi Srbskem a Kosovem eh, je konečným cílem. Nepochybujeme o tom, že je to obtížné, ale politická vůle je zjevná. Přetrvává několik oblastí, kde bude třeba aby srbská vláda výrazně zvýšila úsilí. Je třeba podniknout kroky ve vztazích se sousedy Srbska a žádá se také o otevření archívů, včetně archívu komunistické tajné služby. Otázka centralizace eh, tajných služeb v Srbsku je třeba, aby byla řešena Eh, důkladněji. Týká se to zejména eh, otázky Vojvodiny, eh, kde je tím paralizována místní zpráva. Dále změny statistických oblastí, jejich tedy geografického dosahu, dosahu je zřejmě negativní, pro, negativní jev pro tuto oblast. Dále, pokud se týče justice, jsou plněny potřebné podmínky, ale je nutné pro pokrok v přístupových jednáních, aby e, se stát zmenšil, e, neboť e, počet zaměstnanců státního sektoru je vyšší než sektoru soukromém. To je zásadní v boji proti korupci a organizovanému zločinu. Úspěchy v tom, této oblasti mají pozitivní vliv na ekonomiku a životní podmínky. A zlepšování životních podmínek potom bude mít vliv na migrační efekty, které také jsou výrazným problémem pro zemi. Eh, děkuji panu Kačinovi. A nyní pan Tenok. Děkuji, pane předsedo dovolte, abych, abych eh, vám poblahopřál za dočasnou předsednickou funkci. ECR doufá, že dojde brzy k zahájení dalších eh, kroků ve vyjednávání, zejména tedy v oblastech kapitoly 23 a 24. A to se bude týkat Černé hory, eh, boje proti organizovanému zločinu, korupci a tak dále je eh, třeba eh, nejenom, aby se tam něco dělalo, abychom také přesvědčili eh, naše voliče, že se v této věci něco dělá, poněvadž naši voliči právě organizovaný zločin a korupci na Balkáně považují za nejvážnější regionální problém. Také pokud se týče řízení firem, já sám jsem eh, zažil lobování ze dvou eh, od nejméně dvou eh, voličů a od jedné americké firmy v oblasti znárodňování majetku a tak podobně. A mm, problém je také v řešení problematiky energetického sektoru, kde to vázne. Eh, pan eh, kolega Atkins eh, složil poklonu paní baronce Eštnové. Já musím říct, že ona přispěla také k přerušení jednání s Kosovem a to, myslím, bude opravdu její nezapomenutelná zásluha. Jinak je třeba říci také to, že Kosovo nadále eh, není uznáno eh, pěti členy Evropské unie, takže by bylo nefér v této situaci eh, trvat na tom, aby Srbsko co nejrychleji Kosovo uznalo. Jinak bych chtěl bych také poblahopřát panu Kačinovi ke zprávě a také vítám to, že ministerský předseda z Černé hory nedávno navštívil Bělehrad, což je znakem opravdu dobrých, dobrých eh, vzájemných vztahů. Ano, děkuji. A nyní ještě dám slovo panu Ročkovi. Omlouvám si, že jsem ho přehlédl. Eh, to nevadí, říká pan Rouček. Myslím, že eh, já budu mít také stíženou roli, vy jste hovořil pana Šeflina, já tady budu hovořit jako paní Kopa. Takže chtěli bychom společně poděkovat eh, panu zpravodaj Kačinovi za dobrou zprávu a chceme vyjádřit eh, eh, plnou podporu socialistické skupiny pro vstup Srbska a celého západního Balkánu do Evropské unie. My jsme eh, zaznamenali výrazný pokrok a eh, přetrvávají v nás naděje, že bude pokračovat v přibližování k Evropské unii. Eh, vítáme také rozhodnutí Evropské rady o tom, že nejpozději by se o přistupním vyjednávání mělo začít jednat v lednu 2014. Zažili jsme eh, velké kroky v oblasti normalizace eh, řád a kvitujeme s povděkem řádné provedení eh, voleb v Kosovu, přičemž obě dvě komunity se účastnily vojném počtu bez ohledu na několik násilných incidentů. Srbsko vidíme, že se samo eh, chystá z vlastního popudu na zahájení eh, přístupových jednání, takže není to jenom výsledkem tlaku Evropské unie. Nicméně zahájení těchto jednání znamená ještě dlouhou a obtížnou cestu. Eh, je třeba hodně pracovat ještě na organizovaném zločinu a korupci, jak řekli mi předřečníci přičemž eh, toto si vžádá silnou politickou vůli. Je třeba zajistit mediální svobody, eh, jejich eh, tedy mediální transparentní majetkové poměry a pracovní podmínky novinářů. Srbsko si musí poradit s skupinami chuligánů a také s tolerancí v rámci společnosti vůbec a také Eh, větší toleraci vůči, toleranci vůči alternativním sexuálním orientacím. Také třeba více hovořit o diskriminaci žen, které nejsou dostatečně zastoupeny eh, v politických orgánech v zemi, ačkoliv eh, vidíme v poslední době zlepšování. A pozdělací návrhy socialistů se soustředí právě na tyto věci. Ano, děkuji. Já řeknu paní Kopa, že jste si opravdu snažil. Pan Stýr, děkuji, pane předsedo. Ještě. Eh, také já bych chtěl přivítat eh, zprávu pana kolegy Kačina. Myslím, že je vyvážená a celkově eh, je zde názor, že Srbsko je připraveno zahájit přístupová jednání. Myslím, že to velice souvisí eh, se zlepšením eh, vztahu s Kosovem, eh, kterého dosáhla současná vláda. A bez ohledu na to, co řekl pan Tanok, myslím si, že toto je skutečně rozhodující v politické situaci v současné době, takže proč to takto neříct. Já tady mám ještě tři důležité body. Za prvé jde o implementaci normalizační dohody a to, by měla Evropská unie v současné době sledovat. To je eh, dohoda, ke které se Srbsko zavázalo, znamená normalizace vztahu zejména se svými sousedy a eh, Evropská unie by skutečně měla sledovat, jak se toto daří plnit. Další věc, eh, to jsou pohřešování. My už jsme tady měli několik zpráv, například k Bosně a Hercovině. Myslím, že taková zpráva by se měla vypracovat také k Srbsku. A já jsem v tomto směru předložil pozměňovací návrhy. Kolegové tady už hovořili o otevření archivu eh, tajné policie a já tedy ještě eh, volám potom, aby se otevřely archivy také bývalé jugoslávské lidové armády. Eh, poněvadž tam eh, bychom se mohli něco eh, to zvědět právě o těch pořešovaných osobách a myslím, že to patří také do této zprávy. Také se domnívám, že otázka menšin jež sice byla zmíněna, ale já tady k tomu ještě přidám několik málo pozměňovacích návrhů, abych zvýraznil toto téma. A na závěr to se týká nejenom Srbska, ale také všech zemí eh, západního Balkánu a to je otázka eh, ekonomického řízení. Eh, myslím, že komise už řekla, že se tímto bude zabývat, že tomu bude věnovat značnou pozornost a to by se mělo odrazit také naší zprávě. Děkuji a uděluji slovo panu Beldrovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jako novinář mám ještě několik vzpomínek na eh, dobu eh, vlády eh, Slobodana Miloševiče. Jsem často v Srbsku, mnohokrát jsem mluvil se Srby i srbskými politiky. Právě dnes dopoledne jsem ještě rozmluval s jedním insiderem, který hovořil o mini Miloševičovi. To je formulace, kterou jsem dosud ještě neslyšel ale teď jsem byl také delší dobu nepřítomen, nemohl jsem předložit žádný pozměvací návrh. Nicméně doufám, že o tom budeme moci ještě diskutovat. A mám ještě několik konkrétních bodů. Obdržel jsem nyní dokumenty o tom, že nyní, přesně tak jako za Miloševiče, dochází ke koncentraci moci v rukou jedné osoby. Pokud tato osoba bude vůči Kosovu konstruktivní, tak eh, to budeme akceptovat. Hovořím o místopředsedovi Vučičovi, který mm, intervenuje v mnoha oblastech, eh, vyvíjí tlak na sdělovací prostředky, zásobuje bulvární tisk o e, e skandály o opozici, e, mám to ze zdrojů e, novinářských, takže pokud toto bude pokračovat, tak to půjde e, s demokracií e, dolů z kopce. E, otázkou je, zdali je e, tento obraz nadnesený, anebo zdali skutečně existuje e, důkaz o tom, že dochází k koncentraci moci v rukou místo předsedy vlády Vučiče, který Eh, vlastně ovládá několik eh, rezortů. Já se tudíž eh, nemohu připojit k tomuto chvalospěvu o Srbsku. Věřím, že Srbsko má budoucnost v EU, ale tak toto nepůjde. Země je na nesprávné koleji, pokud tam dochází k takovému to vývoji a je přehlížen. My se soustředujeme na otázku Kosova a u všeho ostatního přivíráme obě oči. A pokud o tomto tématu zde nic neslyším, tak to um, eh, nemluví, eh, respektive neznamená nic dobrého ani o tomto parlamentu. Pan Poslt. Děkuji, pane předsedo. Chci navázat eh, přímo na to, co uvedl pan kolega Bödr. Je důležité, abychom pro samé pozorování procesu jednání mezi Srbskem a Kosovem nestráceli ze zřetele samotnou situaci v Srbsku, ale kolega Kacin, to musím uznat, předložil velmi vyváženou zprávu, v níž se dotkl mnoha důležitých bodů. Musím říci, že já jsem přednedávem Srbsko navštívil, jezdím tam pravidelně a mám dojem, že dochází k pokroku. Existují určitá témata, včetně uh, tématu Kosova, o nichž můžeme hovořit otevřejněji než doposud i kontroverzněji. A e, jsou i srbští politici, i e, publicisté, kteří zaujímají jasná stanoviska a říkají, že Kosovo je navždy ztraceno, jiní jim odporují, ale takto otevřená a svobodná diskuse by před několika lety nebyla možná. A proto upřímně řečeno mám za to, že eh, dochází eh, k pozitivnímu vývoji, ale na druhou stranu jsou zde i události a skutečnosti, jichž se eh, dotkl pan kolega Belder. Já jsem předložil vlastně dvě skupiny pozměvacích návrhů. První eh, vyplývají ze srovnávacího čtení eh, zprávy o Kosovu, eh, kde jsem zpravodaj, a zprávy o Srbsku. Samozřejmě, že nemůžeme obě věci směšovat. A jasně říkám, jsem pro zahájení jednání se Srbskem, byť to vůbec není populární v mé vlastní zemi a většina kolegů ve většině stran tuto pozici v Německu nezdílejí. Já jsem pro, ale jasně říkám, že musíme se Srbskem nakládat stejně tak kriticky jako s ostatními. A ten jazyk v jedné zprávě a druhé zprávě by měl být eh, přibližně stejný, protože i měřítka a kritéria musí být stejná. A proto celá řada mých pozměňovacích návrhů se vztahuje vlastně k jazyku, eh, k formulaci, zejména pokud jde o zprávu o Kosovu, aby věci byly vyváženě hodnocené. A to se vztahuje samozřejmě a především na otázku menšin. V Srbsku žijí nejenom Romové a v Srbsku není pouze Vojvodina, jak eh, někdy máme dojem, ale je tam i Sančak a eh, údolí Preševa. A právě v tom eh, druhém jmenovaném došlo k minulý týden k incidentu, totiž ozbrojené síly zautočily na jednu školu. A musím říci, jako někdo, kdo v tomto údolí Preševa byl již několikrát, když jste kolegové, nebo byste takovéto ozbrojené jednotky výrobky viděli, tak byste poznali, že to nejsou policisté, jak je známe z většiny zemí, které známe, ale jsou to síly, které eh, jsou způsobile eh, hluboce zastrašit a vystrašit obyvatelstvo. A to je jejich záměr. A proto tady stojíme na pokraji hluboké krize. Proto jsem pro uznání pokroku, ale také pro pojmenování kritických míst. A k tomuto cíli slouží i moje pozněvací návrhy. Jasně říkám, že jsou konstruktivní, že souhlasím s tou základní linií ve zprávě kolegy Kacina. Thank you, Mr. Professor, Mr. Děkuji. Pan Plenkovič. Hvala lepa, Eduard, na riječi, evo u kontekstu. Děkuji, já chci poděkovat za to, co jsme slyšeli a doplnit pár věcí ke zprávě pana Kacina. Navštívili jsme nedávno Bělehrad jakožto delegace eh, pro spolupráci se zeměmi východní Evropy a viděli jsme tam, do jaké míry nedávné zahájení vyjednávání s EU bylo důležité pro vyšší míru stability a pro zlepšení politické situace, především co se týče očekávání občanů do budoucna. Po všech těch událostech, které jsme zažívali za posledních 20 let, tak teď je třeba vypíchnout, že eh, se implementuje normalizační dohoda. I 3. listopadu došlo k místním volbám. Komunální volby probíhaly dobře. Metodika pro vyjednávání musí vycházet z nedávné zkušenosti, především zkušenosti Chorvatska. A já si myslím, že nová metodika a nový rámec vyjednávání bude velice dobrý, především pokud jde o kapitoly které se týkají soudnictví a základních práv, lidských práv a tak dále. A určitě to bude hrát důležitou roli při konsolidaci institucí v Srbsku. Samozřejmě budou muset splnit veškerá kritéria. Tato kritéria budou klíčově důležitá pro řádnou přípravu všech zemí na e, jihovýchodě Evropě a Viděli jsme, že srbská vláda se snaží řešit ekonomické problémy a najela si několik význačných zahraničních poradců k tomuto. To je velice dobré, že i zahrnuli některá opatření, která se implementují v Evropské unii a implementují je ve vlastní strategii, samozřejmě přiměřeně. A určitě budeme trvat na implementaci mechanismu řádné zprávy věcí veřejných, jako je evropský semestr a podobně, až nastane ta chvíle. Regionální spolupráce je pro Srbsko velice důležitá. Tady mám na myslím především konkrétně eh, okolní země, je to velice důležité. Mm, a to kvůli procesu eh, mm, usmíření. Srbsko bude muset přijmout další kroky, aby Eh, zjistila, kde se nachází pohřešované osoby, pohřešované osoby, které eh, zmizely na začátku 90. let eh, během agrese na Chorvatsku. Ani řada lidí neví, co se stalo s blízkými, jejich blízkými. Teď jsme bohužel oslavili katastrofu ve Vukovaru a pohřešované osoby, válečné zločiny, to je důležité. Musíme nadále si vyměňovat informaci a úřad našeho státního zástupce bude nadále stíhat trestné činy. Ochrana menšin je důležitá. Bilaterální dohody, které již byly uzavřeny, musí být implementovány. Ochrana etnických menšin eh, je podmíněna především přístupem ke školství a k tomu, aby byly zastoupeny eh, na nejrůznějších úrovních, lokální či národní. Máme zkušenosti z jiných zemí i a určitě i Srbsko se bude snažit, aby využívalo a čerpalo z evropských fondů, které se hrají významnou roli právě při podpoře Srbska ve vstupu k EU. Děkuji. Já tady nevidím žádné další žádosti o slovo od poslanců, takže bych chtěl eh, se obrátit na Miriam Ferran z komise, aby se vyjádřila. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zde vyjádřit souhlas s ostatními. I já bych chtěla poděkovat panu Kacinovi, zpravodaji, za velice <clears throat> vyvážené usnesení, které víceméně i je v souladu se zjištěními, které vyplývají z naší říjnové zprávy o pokroku. Rok 2013 je historický rok pro Srbsko a to nejenom kvůli tomu, že zde došlo k dohodě s Kosovem, ale i protože zároveň se vládě podařilo posílit i reformy dostali nový impuls i dynamicky přistupuje k regionální spolupráci a ke vztahům s ostatními zeměmi, což je zcela v souladu s politickým, politickým vývojem ve třech oblastech, eh, které komise doporučovala, která byla, což bylo nezbytné pro zahájení vyjednávání a jsme velice rádi, že k tomu došlo v červnu. Od té doby jsme eh, zahájili tedy vyjednávání, jak řekl pan Kacin, když jsme začali se screeningem kapitol 23 a 24 a i se eh, kapitoly 32 finanční kontroly a budeme pokračovat s bilaterálními schůzkami v prosinci, kdy budeme řešit řadu otázek, které dnes jste již zazněli. Vítáme toto usnesení, které je velice vyvážené, to znamená na jedné straně Eh, i hm, chválí hodně Srbsko a i zdůrazňuje ale problémy, které ještě musí Srbsko řešit na cestě k EU. Dále eh, schrnu to teď. Eh, Schrnuje to i ty hlavní problémy, jako je právní stát, reforma soudnictví a boj proti korupci a organizovanému zločinu nezávislost klíčových institucí, svoboda médií, boj proti diskriminaci, ochrana Eh, menšin a podnikatelské prostředí. Na to se zaměříme i ve vyjednáváních, což bude dlouhodobý proces, kdy budeme sledovat vývoj reform eh, v Srbsku, mm, tak jak je budou mm, provádět v průběhu přistupování. Dále, podle našeho názoru, srbská vláda bude muset řešit eh, další výzvu, a to schopnost komunikovat s občany o výhodách členství v EU a to mm, během celého toho procesu vyjednávání. A zde velice vítáme e, i ten parlamentní výbor, který e, zasedal v listopadu a právě to byla velice dobrá platforma, která navázala spolupráci nejenom s členy parlamentu, ale i s občanskou společností. Zhruba řečeno tedy podporujeme usnesení a ještě jednou, abych zareagovala na vaši otázku kdyby bylo rozhodnuto svolat eh, mezivládní konferenci, tak samozřejmě komise bude připravena eh, se zúčastnit a zapojit. Děkuji, děkuji a nyní pan zpravodaj, aby schrnul. Thank you, head of delegation. Děkuji. Pane předsedo delegace a de facto předsedo výboru, a stínový zpravodaj za EPP. Eh, jde vám to ve, eh, i navzdory kumulací funkcí. Eh, v tomto duchu se snažíme vytvořit vyváženou zprávu o Srbsku a myslím, že se nám to daří. Nicméně problém je vždy v detailu a vy jste těch detailů několik eh, zmínili. A všem se musíme věnovat. Pan Teno hovořil o korupci, co by největším problému na západní Balkáně a já s tím souhlasím. Také zmínil eh, přechod, transfer nebo řekněme okopírování článku 359, který už neexistuje a kterého se stal článek 234. Problém není zneužívání úřední moci, nýbrž zneužívání článku eh, ze strany eh, vlády. To hovořit tady o vládě, to je jenom eh, výmluva. My tady klidně můžeme hovořit o mafii, která vydírá podnikatele a stěžuje ekonomický život eh, mnohem více než v kterékoliv jiné západobalkánské zemi. A s takovouto korupcí si poradí jenom silné osobnosti, jak si stěžoval tak trošku pan Belder. Bez silné politické vůle, moci a koordinace se to nemůže podařit. Já určitě nechci schvalovat všechno, co se tam děje, ale chci říci, že je velmi důležité to, jak to, že se tento důležitý problém aspoň nějak v Srbsku řeší. Zahraniční vztahy, ano, ty jsou důležité. Pan Tenok se soustředoval na Černu, Černou horu, ale velice pozitivní vývoj vidíme na straně Bosny a Hercegoviny a pokrok je daleko znatelnější než dříve, eh, kdy političtí vůdci byli hodně navázáni na ex-prezidenta, na předchozí vládu a e, v této souvislosti se chovali v rozporu s evropskou, evropskými praktikami. Pan e, Stýr hovořil o úsilí, které se vyplácí, vyplácí Jinak eh, ovšem ten dialog o eh, pořešovaných osobách eh, a kromě ho tady máme dialog s Prištinou. A to je důležité nejenom pro Bělehrad a Prištinu, ale pro celý region. Pan Belder naznačil, že politický život eh, v Srbsku tak trošku připomíná eh, Miloševičovu éru a eh, jsou zde také osoby, které představují jakousi kontinuitu Miloševičovských praktik. Já bych řekl, že toto politicky není fér. Já jsem přesvědčen, že všechny strany se výrazně pohnuli. Třeba pan Dačič, který dnes vede socialistickou stranu, se příští týden již po 20. s námi sejde zde v Bruselu. Eh, pan Tači, eh, s tím se setkáme 3. prosince. 20 eh, let to, pardon, 20 setkání, to je třeba uznat jako určitý výkon Eh, na cestě mezi Evropou a New Yorkem eh, celou dobu držoval spojení tady s námi, aby hm, koordinoval eh, postup před Radou bezpečnosti, také s Chety Ešnovou a je třeba říci, že bez Evropské komise Kety Ešnové a rady by to nebylo možné. Ano, otázka je, jestli mají tedy jenom ministerského předsedu, a nebo jsou tam ještě někteří stínoví ministerští předsedové. No ano, aspoň jeden takový člověk je, je tady politická strana, která je silná a dále síly. A navzdory změnám ve vládě před pár měsíci je zřejmé, že poměrně brzy budou konány parlamentní volby. Já nechci hovořit za Srby, ale je zřejmé, že země směřuje k předčasným volbám a to je fakt, eh, s níž budeme brzy konfrontováni. Pan posl. hovořil o menšinách a zmínil zejména situaci na jihu Srbska. Ano, tam eh, je srbská žandarmarie a má tam výraznou autoritu, vysílá silné signály. Já nicméně věřím, že dialog mezi Bělehradem a Prštinou bude mít pozitivní důsledky eh, pro eh, Srby v Kosovu a také pro vztahy s Albány Čili to je třeba do budoucna eh, řešit a my to budeme muset sledovat v příštím roce. Závěrem samozřejmě vývoj v Srbsku neustále budí určité obavy, zda tedy ten směr je jasný a zda pokrok je dostatečný. Důležité je, aby se ehm, tedy ta konference odehrála co nejdříve a aby se otevřely kapitoly 23 a 24. To umožní Evropské unii ehm, v lepší pozici a větší vliv. A pak také budeme moci snáze kritizovat případné odchylky od směru, který by podle nás byl žádoucí. Na závěr bych vyjádřil důvěru v to, že se nám podaří shodnout na kompromisních návrzích. Hlasovat budeme 5. prosince a myslím, že to bude velice dobrý okamžik, abychom vyslali signál radě, která pak bude eh, muset eh, jednat a svolat tedy tu konferenci IDC. To myslím, že čím dříve, tím lépe. Ano, děkuji. Tím eh, končíme debatu na bod, o bodu 6 a bez dalšího zdržování se pustíme do zprávy o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, zpravodaj Richard Howitt. Je velmi neobvyklé, že v tomto výboru máme časový náskok. Takže já eh, doufám, že tedy eh, komise bude schopná vystřídat stráže. Eh, je to mimořádné tady pro náš zahraniční výbor. Myslím, že to už je po třetí, co já mám eh, tu čest eh, jakožto stálý zpravodaj pro Srbsko prezentovat zprávu o pokroku. Já myslím, že toto je krásná, nádherná země, Ovšem samozřejmě eh, bude muset mnoho vykonat, bude mít mnoho překážek na cestě k Evropské unii. A já to ve zprávě všechno reflektuji. Navzdory všech problémům, výzvám a kritice, já musím říct v bodě jedna první větě bezpodmínečně říkám, že bychom měli eh, do, eh, podpořit doporučení komise pro stanovení termínu k zahájení přestupních jednání. A já si myslím a doufám, že tedy tato věta, která byla už v minulé zprávě, bude moci zůstat nezměněna a že to je silný signál pro radu. Za druhé pro tedy eh, radu, eh, já musím říci, že to se může ještě v jednání v parlamentu eh, změnit, ale chci říci radě a zcela jasně, že riziko regresu tady je. A zejména to souvisí s událostmi 24. prosince loňského roku. Byl to velice tvrdý, těžký rok. Ale eh, když si vezmete závěry rady z prosince 2012 a v odstavci 2 eh, tam se říká, že se shodují do značné míry s komisou si, že za příštího předsednictví by eh, mělo být přistoupeno k Eh, přestupním jednáním, čili to jsou závěry Rady z loňského roku. A já vyzývám, komis, vyzývám radu, aby eh, eh, jak si se nedostala ještě do většího skluzu. Za druhé, já souhlasím s panem komisarem Filem, který prezentoval svou zprávu za letošní rok a tam se říká, že obavy spojené s touto zemí, jak v radě a tak jak je jinde, eh, s tím, eh, že, eh, to, že tady nejlepší odpověď je stanovení, zahájení vyjednávání, stanovení termínu zahájení vyjednávání, zejména, zejména v kapitolách 23 a 24 o demokracii a lidských právech, což jsou věci, na, kterých, na kterým nám nejvíc záleží a které možná zůstaly největší obavy. Dále otázka názvu. Opět já zde eh, podám horizontální eh, pozměňovací návrh, kde se bude eh, jednou odkazovat na název eh, Makedonská, Makedonská republika a jednou na mm, název Makedonie v textu. A eh, to by mělo jaksi mm, nahrádit takové ty náhradní termíny jako oni, ta země a podobně. A já myslím, že to zabrání eh, vypuknutí bitev o eh, název eh, země v parlamentu. To je strategie, která se nám v minulých, v minulých měsících osvědčila. Ještě chci říci, že souhlasím tedy s komisí v tom, že nedostatek pokroku v přístupových jednáních ovlivňuje negativně důvěryhodnost celého přístupového procesu. Jak bych tomu dodal, že tedy eh, Spojené národy, které, ve kterých se už 20 let řeší otázka názvu, rovněž podkopává důvěryhodnost tohoto procesu. A k, tém, k té otázce jména ještě jednou dodám eh, další věci a sice vzhledem tedy k předsednictví, eh, které převezme šeslo v první poletí příštího roku. Já jsem eh, hovořil také s komisí a musím říct, že nechci tady vzbuzovat žádné velké naděje. Nicméně chtěl bych říci, vyjádřit naději, že řecké předsednictví Evropské unie a e, závazky této země vůči nebo vztahy, blízké vztahy této země s e, velkým, e, tedy s Balkánem, by opravdu měl, měl tomu na pomoci. Dále zde máme otázku menšinové strany eh, eh, také, eh, která se angažovala velice v otázce jména. Pro albánskou komunitu, pokud otázka názvu nebyla, nebude vyřešena, tak když se albánská menšina dívá nebo ohlédne za dosaženým pokrokem a když se ohlédne za pokrokem, velkým pokrokem Albánie v tomto roce a jestliže tedy budou muset přiznat, že v jejich vlastní zemi k pokroku nedošlo, to by mohlo ovlivnit politickou stabilitu v této zemi. Já se vyjadřuji velice opatrně. Já jsem se eh, pokusil o určité inovace, mm, nejenom tedy komentář o dosaženém pokroku, ale eh, dvě konkrétní novinky, eh, které bych chtěl předložit poprvé parlamentu v tomto roce. Loni jsem hovořil v rezoluci o pojmu náklady nerozšíření o tuto zemi. A Eh, letos eh, půjdu dále a vyzývám vládu této země a komisi, aby analyzovali sociálně-ekonomické náklady eh, nedostatečného pokroku směrem k přistoupení k Unii. A sice náklady pro tuto zemi, pro sousedy a pro Evropskou unii. Já doufám, že komise se vyjádří k tomuto pozitivně a myslím si, že příslušný minister, když byl v Bruselu, to už učinil. A druhá novinka, to je doporučení, aby tato země byla prohlášena za zemi s fungující tržní ekonomikou. V této zemi je mnoho chudých tím, že eh, i za nedostatek investic a s tím spojená vysoká nezaměstnanost. Já musím říct, že eh, pokud eh, udělíme tento status této zemi, eh, bude to pozitivní. Jinak eh, pokud se týče události 24. prosince a jejich dopadů, o tom jsme hovořili mnohokrát v tomto výboru, čili to nebudu opakovat, ale chci říci toto. V průběhu roku jsem měl připravena, připravené velice radikální komentáře k tomu, eh, co se událo ten den a poté, co jsem naslouchal různým stranám, různým účastníkům, tak jsem k tomu prohlásil raději to, že eh, to, co se stalo, eh, spochybňuje demokratickou legitimitu země. A já to říkám, protože jsem přesvědčen, že tomu tak je, ale také protože někteří říkají, že eh, jsem na tuto zemi příliš mírný ve svém hodnocení. Ale 1. března eh, eh, my jsme požádali Evropskou komisi, aby zprostředkovala dohodu mezi stranami. Šlo zejména o bojkot voleb ze strany opozice a my jsme uspěli a já jsem v letošní rezoluci eh, vyslovil mm, hrdost a uspokojení z role, kterou parlament sehrál. A také samozřejmě eh, jsem rád, že to bylo velice obtížné pro Makedonii a podařilo se to. A další věc, eh, my jsme zahájili určité vyšetřování a trvalo několik měsíců a došlo se k dohodě opět. Já musím říct, že zástupce komise odvedl vynikající práci jako zprostředkovatel a nyní tedy eh, se bude sepisovat eh, memorandum a eh, na prvním místě tam bude stát euroatlantická agenda. Já bych eh, nadále eh, vyzýval k tomu, aby toto memorandum, tato dohoda byla plně plněna. Někteří říkají, že možná eh, to nebude splněno stoprocentně. Nicméně tato zpráva bude mít jaksi termín eh, někdy v prosinci a eh, prostě určitě se to nepodaří zcela naplnit eh, do samitu v prosinci. Nicméně důležité je, aby se podařilo tedy implementovat co nejvíce. No a ačkoliv si chci vyslechnout také návrzy, návrhy a komentáře kolegů, eh, tak je tady ještě řada dalších aspektů. Musím uznat, že tři setkání mezi ministerským předsedům eh, Bulharska a Makedonie v průběhu posledních devíti měsíců proběhly v dobré atmosféře a já doufám, že bulharští kolegové eh, mě pomohou najít vhodné formulace o tom, jak probíhaly tyto debaty. A já trvám na tom, že veškerá doporučení eh, OSCE eh, pozorovatelské mise eh, k volbám, že tato doporučení tedy budou plněna. Pokud se týče decentralizace, tak tam se leco spohlo správným směrem a je třeba dále pokračovat eh, v zavádění integrovaného eh, vzdělávání a školství. Já, pokud se týče otázky svobody názoru, svobody médií, tak eh, tady tedy o tom hovořím otevřeně a zcela jasně eh, jsem hovořil přímo na místě o případech, které jsou vnímány, vnímány jako selektivní uplatňování spravedlnosti. Čili otázky eh, neselektivnosti, boje proti korupci eh, a plnění rozsudku Evropského soudního dvora pro lidská práva, o těch jsem také hovořil. Jinak ve Skopě eh, jsem hovořil a teď také eh, mám velice jasný paragraf o porušování práv eh, lidí s odlišnými sexuálními orientacemi. A také v letošním roce zaznamenáváme kulatý stůl se zástupci nevládních organizací e, za účasti dvou německých nadací, mimo jiné nadace Konrad Andavera a konkrétně e, cílem je, aby s tím, jak e, se připravují programy finanční pomoci EPA 2, a ta pomoc se také týká nestátních aktérů, přičemž e, jde o to, aby v zemi existovala nesávislejší, a objektivnější a pluralitnější občanská společnost. A možná ještě jeden bod, pokud se týče liberalizace víz. V, po diskusích e, s kolegou Fajonem Eh, musíme říci, že bychom si přáli eh, pro evropský liberalizační vízový program pro Makedonii. Takže tolik zpráv, zpráva o zprávě. Já tady určitě očekávám pozměňovací návrhy, budu na nich pracovat a děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, slovo má pan Kukan. Děkuji, nyní promluvím jako stínový zpravodaj EPP eh, k Makedonii. Za prvé chci říct, jak velice si vážím práce a nasazení pana Ovita, pokud jde o integraci bývalé Jugoslavské republiky Makedonie. Je to dobrý návrh eh, s eh, několika jasnými a podstatnými poselstvími. Souhlasím s tím základním směřováním zprávy a podporuji také výzvu radě, aby byl stanoven datum pro zahájení přístupových jednání s Makedonií a to bez odkladu. Navíc sdílím osobně frustraci vyplývající z opakování stejného poselství v uplynulých čtyř letech. Tato zpráva určitě podnítí, podnítí diskusy i um, vně tohoto výboru, ale věřím, že takováto diskuse je nutná. Eh, doporučení loňského roku ze strany komise již zahrnovalo eh, myšlenku zahájit přístupová jednání, eh, co což by také přispělo k vytvoření podmínek eh, nalezení řešení eh, jména a také zlepšení eh, sousedských vztahů. Toto bylo navrženo i letos a domnívám se, že vzít v potaz, když vezmeme v potaz omezený pokrok v rámci EU, e tak bychom to měli vyzkoušet. Domnívám se, že Evropský parlament by měl podpořit řešení tohoto problému bezodkladně. Je nutno si uvědomit, že integrací Makedonie testujeme také určité limity věrohodnosti procesu integrace do EU v daném regionu. A v tomto ohledu je správné poukázat na rizika a náklady určitého kroku zpět Eh, v zemi. Určité signály se začaly objevovat začátkem letošního roku, když eh, jsme zaznamenali politickou krizi. Bylo to překonáno díky misi pana komisaře Fileho za podpory pana Lovita a Buzeka z parlamentu. Ale ukázalo to, jak je křehká politická situace v e, zemi. A toto bychom měli mít na paměti a měli bychom konstruktivně přispívat k rozvoji v Makedonii. Souhlasím také e, e, s zdůrazňováním významu implementace doporučení Evropského parlamentu a také e, souhlasím s významem e, zachování politického dialogu mezi e, vládou a opozicí. Je to zejména důležité v otázkách agendy EU, což je strategická priorita země. A také souhlasím s kritickým tónem zprávy, zejména pokud jde o svobodu slova a navíc eh, právního státu a otázek týkajících se korupce a organizovaného zločinu. Toto musí být průběžně eh, řešeno. Rovněž se domnívám, že více pozornosti by mělo být věnováno eh, implementaci a provádění stávajících právních a politických rámců, zejména těch, které byly dohodnuty v rámci přístupového dialogu na vysoké úrovni. Děkuji ještě jednou panu Ovitovi a těším se na naši spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Tenok, já jsem se v podstatě nepřihlásil, ale rád promluvím. Chci poblahopřát jménem EKR eh, mému socialistickému kolegovi a zpravodaji eh, Richardu Howitovi. My obvykle přicházíme z opačných perspektiv evropské politiky, ale eh, v tomto případě by se mezi nás nevešel ani vlas, pokud jde o podporu Makedonie a e, jejího integračního procesu. Já jsem přítelem Makedonie. E, zde doufám v Bruselu se tento týden setkám s ministrem zahraničních věcí. Byl jsem v zemi několikrát a cítím frustraci Makedonců, pokud jde o neustále blokování, pokud jde o otevření přístupových jednání. Už deset let je Makedonie kandidátskou zemí. Už ani o tom nemám přehled a opakovaně e, je tady ze strany Řecka vznášeno eh, veto pouze eh, kvůli problematiky názvu FIOM, což pro každého, kdo není Řek, je zcela nepochopitelné. Nicméně pročítal jsem zprávu, kterou považuji za vyváženou a blahopřeji úsilí. Pan Poslt eh, tady pronesl poznámku ohledně zapojení Makedonie do debaty o Albánii. Tady mm, padly určité komentáře eh, ze strany eh, eh, premiéra Beriši, což působilo destabilizačně, ale tyto, tato slova ustala a už takovéto problémy se nevynožují a také ty dva hlavní politické bloky v makedonském parlamentu se smířily a nyní eh, pracují eh, vlastně na eh, legitimní politice v duchu koncenzu a euroatlantické aspirace Makedonie mm, nejsou věcí Evropské unie, ale také NATO. A tady dochází i k frustraci v této v tomto směru ohledně eh, eh, ze strany Makedonie. Já doufám, že Rada vyvine dostatek tlaku na Řecko i Makedonii, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení ohledně jména. Slyšíme už určité fámy ohledně různých formulací, které by mohly být přijatelné, ale nikdy z toho nic není. Takže doufejme, že někdo vytáhne z rukávu králíka a ten eh, skutečně přinese řešení, které uspokojí všechny. Kromě toho skutečně chválím vládu za úsilí, za reformní kroky a doufám, že letošní rok bude jiný v tom, že začátkem příštího roku budeme moci říci něco jiného ohledně perspektiv eh, Makedonie a přístupových jednání. Děkuji. Je to těžké bez debatu o názvu firm bez řecké účasti. Pan Stýr má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl eh, uvítat tuto zprávu, protože je vyvážená, dobře informovaná a chci také podpořit bod číslo jedna, kde vyzýváte radu, aby stanovila termín zahájení přístupových jednání, ale vítám i ostatní Eh, odstavce ve vaší zprávě. Boj proti korupci, posílení právního státu a samozřejmě zahájení eh, tématu svobody médií. To vše schvaluji. Možná, že bychom tam měli ještě zapracovat větu o nutnosti ochrany zahraničních investic a posílení transparentnosti této věci i ohledně, ohledně veřejných zakázek. Ovšem nesouhlasím se zpravodajem, pokud jde o nutnost v odstavci 24 komentovat způsob, jimž eh, byl přijat makedonský zákon o umělém přerušení těhotenství. Toto nespadá do pravomoci či příslušnosti Evropské unie. Nikdy jsme se v této věci nebo k těmto věcem nevyjádřovali, takže toto asi není eh, vhodné místo. Eh, ale všechny ostatní body této zprávy eh, nebudou eh, aktuálním tématem, pokud Makedonie nedostane eh, jasný signál o termínu zahájení přístupových jednání a tudíž já vyzývám radu, aby prolomila blokádu ze strany Řecka a zahájila přístupová jednání anebo sdělila termín. Děkuji, Pane předsedo, stejně tak jako předchozí kolegové bych chtěl pochválit zpravodaje, který v průběhu letošního roku vynaložil obrovské úsilí eh, do této zprávy. Mnohokrát navštívil zemi, vedl dialog a snažil se být nápomocen v mnoha ohledech. Já jsem se též účastnil řady debat k této zprávě znám eh, naše makedonské sousedy a musím říci, že cítím jakési deja vu. Obvykle, když schvalujete usnesení, tak pak můžete sledovat eh, reakci Makedonců, eh, která je vždy stejná. Vláda říká, zasloužíme si zahájení přístupových. je stále problém, přetrvávající problém jména. My nejsme na vině ničeho, děláme, co můžeme. A Takto se vyvíjí nebo odvíjí politický život. Samozřejmě, že ve zprávě je i určitá dávka kritiky, ale já souhlasím se zpravodajem, ale jejich normální reakce je jiná. Oni říkají, u nás je vše v pořádku, my si to zasloužíme, ale kvůli problematice jména se nic nehýbe. A myslím, že v tom pro nás vězí určitá výzva nebo problém. Už jsme se to snažili několikrát vysvětlit. Je zajímavé, že tentokrát se eh, o slovo nehlásí řečtí kolegové, ale obvykle je to tak, že eh, v takovýchto debatách se vždy lidé ptají, jak může problematika jména eh, brzdit takovýto proces. Já myslím, že otázkou je, proč tato vláda již tolik let trvá na nacionalistické agendě. Poté, co jsme viděli, co se stalo v centru Skopje, kolik eh, z dějin eh, sousedů bylo zmanipulováno. Počínaje dějinami Řecka, přes středověkou moderní historii Bulharska a tak dále. A to vše pokračuje plnou parou. I když se snažíme být kritičtí, snažíme se říkat, eh, proč pronásledujete Bulhary, kteří se prohlašují za Bulhary. Nic se nemění. Samozřejmě, že souhlasím s tímto textem, ale dovolte, abych eh, řekl, co je zatím. V loni naše vláda eh, neměla nic proti zahájení přístupových jednání. Nyní máme jinou vládu a pozice je stejná. která klade velmi jednoduché podmínky, kterou, eh, které mohou Makedonci velmi snadno splnit. Tady se právě, že třikrát došlo k jednáním, jednáním, kde Makedonci nadále simulují jednání a dialog, ale nic se neděje. Uvedu jednoduchý příklad. Když jde o historické události a osobnosti, tak naše pozice je velmi konstruktivní. My řekneme, dobře, nechme to být, ale oni to odmítají. Takže kdo je konstruktivní v tomto procesu? A proto ta hlavní otázka stále přetrvává, ať už zahájíme jednání nebo nikoli. Třikrát se setkali, můžeme se setkat i třicetkrát, ale my máme pocit, že v této vládě skutečně není vůle přistoupit na kompromis. Ne, pokud jde o kompromis o jménu, tak eh, ať o tom hovoří eh, řecká strana, ale tento nacionalistický postoj je velmi stabilní. Lidé, kteří si vybudovali svou pověst na protibulharských eh, sentimentech v minulosti, v minulých 40-50 letech, ti stále jsou dominantní politickou silou v Makedonii. A ti lidé, kteří vybudovali novou imič demokratické země, samozřejmě to je jejich právo, ale proč eh, to dělat eh, eh, na úkor proti bulharských pocitů? Tak to cítíme my. Vláda v Bulharsku se již změnila, ale tato pozice se nemění, nemůže měnit, protože by to mohlo případně věci eh, minulé ještě více zkomplikovat. Proto jsem zcela otevřený, říkám, že eh, musíme v dialogu pokračovat, vysvětlovat to dále, říkám to našim lidem, řekům i Bulharům, sousedům eh, i Makedoncům. Je tady určitý politický postoj na těch vyšších úrovních, úrovni, kteří, který to stále podněcuje a stále vyvolává problémy nacionalistické povahy. Děkuji. Děkuji. Pane předsto, budu velmi stručný, stručnější, než očekáváte. Z jednoduchého důvodu pozice, kterou vyjádřil bulharský kolega Kilerov, to je zcela souladu s tím, co jsem chtěl říct i já, ale doplním důležité detaily. Mimochodem, pokud Albánie byla prezentována v tomto parlamentu, tak byste neměli být, eh, neměli být přesvědčeni, že pozice bulharská, eh, eh, řecká a srbská budou v podstatě v souladu co se týče Makedonie, Srbové mají problém s ortodoxní církví tam, řekové s názvem a potom Bulhaři, taky s nimi problém. A proč? Tedy to tam všechno probíhá právě na Balkáně. Proč? Poněvadž tady, jak řekli v Keni, to je skutečně velice nový stát, nový mladý národ, národ a stát byly vytvořeny v srpnu 1944. Eh, a takže tedy teď, jak podpořit úsilí makedonské společnosti, a tady souhlasím se zpravodajem, že si mm, zaslouží naši podporu a pozornost, a při, abychom jim pomohli se připravit na přistoupení k EU. Ale musíme velice tedy eh, jasně jim dávat rady. Za prvé, chovejte se racionálně, neprovokujte sousedy. Tato myšlenka, to znamená začít otevírat kapitoly a především kapitolu 24, 23. No dobře, jak tedy budeme mít jistotu, že splní požadavek těchto kapitol v rámci procesu vyjednávání, pokud nesplňují to, ten nejjednodušší požadavek odstavců, které již e, figurovaly v předchozích zprávách a rezolucích. A jeden z těch odstavců říká, že musí se snažit maximálně e, společně tedy slavit historická data. Byli pozváni na svém území e, v, v říjnu skupina Albánců, Bulharů a tam zorganizovali seminář kvůli kulatému výročí Eh, toho povstání v roce 1913 proti srbské eh, okupaci a reakce eh, institucí ve Skopě to byl bojkot a pár dní na to oficiální makedonská akademie věd uspořádala alternativní seminář. Pokud půjdou touto cestou i nadále, no tak nesplní závazky, které mají splnit vůči parlamentu v rámci doporučení, která již byla přijata. Tedy rezoluce, které již byly přijaty a o kterých dobře vědí. A proto mě tak eh, tedy zrovna ne, nezní povzbudivě, že eh, otevření eh, kapitol by splnilo požadavky parlamentu. Poslední bod, bod 15. Zde se čte o takzvaném tedy civilní... Yes, are we talking about an option to substitute the census? Matrikách. Týká se to sčítání lidu, to znamená, my zrušíme sčítání lidu v Makedonii a a kde se to bude registrovat? Kde se budou registrovat občané? Tedy na obci, anebo eh, na ministerstvu, takže sčítání lidu v podstatě je nemožné a řekneme to diplomaticky z důvodu finančních, ale říci evidence, evidence nefunguje, dobře, evidence obyvatel nefunguje a tady na tom bychom měli trvat, děkuji. Thank you.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 Eh, de facto eh, patří mezi, to mezi těmi, kteří eh, chtějí vstoupit do Evropské unie. Čili ten problém, proč se vyčkává se zahájením vstupní jednání, to je jenom o jméně, o ničem jiném. Parlament už léta žádá, aby se vyjednávání zahájilo. A já říkám zcela jasně, pokud v prosinci rada eh, jednání nezahájí už v prosinci, ale zahájí to až se Srbskem, pak to na Balkáně vzbudí dojem, že Evropská unie není právní společenství s objektivními kritérii, nýbrž eh, společenství, ve kterém, věnuje, eh, ve kterém panuje zvůle a kde si každý může prosadit, co chce. To je ten nebezpečný signál směrem k Makedonii. Samozřejmě musíme také eh, dbát na kritéria, ale ta kritéria Makedonie plní lépe než většina ostatních zemí, s nimiž, jimiž jsme se dnes zabývali. A já zcela jasně říkám, že je to skandál, jak se chováme vůči této zemi a já mám velké obavy z destabilizace. A pane Kirilové, pro mě je vrcholem cynismu, když říkáte, že makedonská vláda s tím bude srozuměná, prostě to bude muset vzít na vědomí. Já mm, myslím, že ne, že e, budou naprosto zoufalí, poněvadž budou mít pocit, že nemohou dělat vůbec nic, e, poněvadž tady vládne zvůle a to i ve stavku na to a e, další poznámky. E, myslím si, že to téma, které zmínil pan Štír, skutečně nepatří do této zprávy, tedy potraty, to je otázka solidarity. Za druhé otázky dějin se nedají řešit tímto způsobem. Například Česká republika, škoda, že tady není pan Rouček, během vyjednávání e, stavěla památníky Benešovi, dokonce jeden byl postaven před ministerstvem zahraničí, eh, byl jeden takový památník zví, vstyčen, eh, eh, navzdory tomu, že bylo vyhnáno 3 miliony Němců. A dneska máme vynikající vztahy. Já myslím, že takový dialog je možný pouze tehdy, když se e, spolupracuje sousedským způsobem. To je kurz, e, pro který jsem já. E, zahraniční politika Makedonie, to je třetí bod, je velice kooperativní. Je to zejména proces Ochry, který prezident Ivanov inspiroval, kde se setkávají prezidenti Arbánie, Makedonie, Kosova Eh, po vzoru Vyšegrádské čtyřky. Čili já myslím, že eh, k tomu tématu nemůžeme přistupovat tak, jak to tady řekl jeden předřečník. Děkuji. Toto je nekonečný příběh, ale hold ten, kdo je uvnitř, má větší slovo, než ten, kdo stojí vně. A eh, my tedy jsme dříve eh, diskutovali o Řecku, teď Řecko a Bulharsko, za chvíli tedy budeme jednat o Albánii, čili prostě bude to čím dál těžší, tak vypadá situace. A já myslím, že eh, musím také říci eh, ještě jednu věc. A sice plné eh, implementace doporučení parlamentu a komise a tak dále v otázce eh, menšinového práva. To je tak, jak správně řekl Ben Posselt. To jsou dobré dohody, ale implementace vzbuzuje čím dál tím více obav. A eh, víme, jak to tam vypadá početně. Dvě ku jedné Albánců. Čili možná, že tady by to mohlo být řečeno eh, výslovně, my to poněkud, eh, my to poněkud tady skrýváme. No, a také je tady otázka nalezání vlastní identity, eh, která, to je vlastně velmi intenzivní proces Makedony a jakou jaký vliv to bude mít na tu třetinovou menšinu, která tato, které tato identita je cizí. To je důležitá pro stabilitu země. A nyní, pane kolego, máte slovo vy. Mám asi tři minuty, pokusím se o to. Jsem rád, že jsme měli velmi zevrubnou eh, debatu. Děkuji, pane Kukane, za dobrou spolupráci mezi našimi skupinami a námi dvěma. Myslím, že to prospělo této oblasti politické. Já jsem eh, výslovně nekomentoval eh, účast pana Fileho, pokud jde o řešení eh, jména, ale Myslím, že vaše poznámky, kde jste využil stejné eh, slova jako eh, já, to znamená určitý krok zpět a tak dále, vyšle silné poselství všem o tom, jak si stojí um, Evropský parlament. Pane Tenoku, Ta vaše slova o cigaretovém papíře jsou správná. Chci vám poděkovat a také říci, že rozumím problematiku více eh, jména. Eh, lidé říkají, že je to pochopitelné. Já to chápu a chápu, eh, jak jsou to vyhraněné pozice, které nám zabránili se dostat dál. A myslím, že je na nás nevyjednávat o tom, ale je na nás, abychom vyvíjeli určitý tlak, aby se došlo k dohodě a snažit se o pochopení komentáře k eh, odstavci 24 o reproduktivním zdraví. Eh, já jsem byl velmi opatrný ve znění, abych eh, to nekomentoval. Chápu a souhlasím se slovy kolegu, že to není příslušnost parlamentu a proto se velmi opatrně k tomu vyjadřuji. Jak jako příklad e, tady e, uvádím, že parlament e, musí sledovat zásady parlamentní demokracie, což se nestalo. Je nutno dát příklady posílení parlamentní demokracie v tomto ohledu. A doufám, že na základě toho uznáte, že eh, to znění není interaktivní. Jestliže chcete hledat další formulaci, rád eh, se do toho s vámi pustím. Děkuji i panu Kirilovi, mému kolegovi a příteli za laskavá slova. Ano, souhlasím eh, s významem těch mezilidských kontaktů. Hovoříte-li o tom, že mm, vláda tvrdí, že vše je OK. Abych byl fér, mě to vláda neříká Eh, chápou ty výzvy a vedli jsme podrobné diskuse o tom. Pokud jde o eh, vaše poznámky a poznámky dalšího eh, kolegy, já zcela souhlasím, že provokativní akce a slova nejsou užitečná a opakovaně to tvrdím v zemi všem partnerům a také to říkám mým přátelům a kolegům zde. Řekl bych, že můj komentář o Eh, duchu jednání a eh, také eh, o určitých pokrocích odrážejí to, co mi říkal velvyslanec ve Skopě totiž o té velmi dobré atmosféře, ale já myslím, že tady jsou názorové rozdíly mezi vládou a bulharskou vládou o tom, které události se mají společně slavit. Je samozřejmě složité dospět k dohodě. Najdete některé, eh, najdete některé termíny, i když eh, eh, jich bude málo, říkám jim, a pak to můžete během let rozvíjet dále. Bulharským kolegům říkám i to, že v loni jsme měli měli velké množství bulharských pozměvacích návrhů zcela ne proporčně. Mohli bychom snad spolupracovat na tom, aby pozněvací návrhy byly proporcionální a aby byly konstruktivního znění eh, to znamená, aby říkali, eh, co si přejete, aby bylo dosaženo místo odsuzování určitých eh, faktů. Dále představa, pane Šafe, že e, naše výzvy v usneseních jsou snadno proveditelné. Nevím, já jsem po nich požadoval, myslím, velmi těžké a náročné věci, takže myslím, že situace je složitější. A dvě poslední poznámky. Pane poslete, souhlasím zcela s vámi e, s tím, co e, říkáte. Myslím, že to byly velmi významné poznámky. A pane Broku, pane předsedo, Vy jste uvedl velmi eh, dobrý příklad eh, o místě, kde probíhá integrované vzdělávání či výuka. Místní občané samozřejmě musí být, mít dostatek eh, zdrojů, aby toto fungovalo a pozněvací návrhy by měly obsahovat také ještě určité eh, informace o rámci OHRID a o revizi a také o tom, že doporučení začínají být implementována. Takže doufám, eh, že když se dopracujeme k tomu konečnému znění, tak eh, tyto aspekty tam budou promysnuty a ostatně zcela podporuji ty vaše poznámky, které jste k tomu uvedl. Děkuji vám i všem kolegům, kteří se mnou na tom spolupracovali. Herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji. Termín je 10. prosince 2013 v 18 hodin pro předložení pozměvacích návrhů. Tímto uzavírám schůzi na tomto místě a e, s radostí můžeme přistoupit k dalšímu bodu pořadu a mám velkou radost, že zde mohu přivítat paní e, komisařku Georgievu která nás navštívila. Mám radost, že eh, můžeme zahájit společnou schůzi eh, s eh, výborem pro rozvoj a vítám kolegyni Evu Žolí, která se mnou bude řídit zasedání. Víme, paní komisařko, že máte odpovědnost za mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a reakce na krize a tudíž v této chvíli máte napilno Pomyslíme-li na Filipíny, situaci v Syrii, dále Středoafrickou republiku, abych uvedl pouze několik eh, málo ohnisek. Je to zcela zjevné. 100, 140 tisíc lidí již zahynulo v Syrii, eh, množství eh, se nachází v táborech mimo Syrii a mnozí samozřejmě jsou vnitřní přesídlenci v Syrii. To je otázka organizační, ale samozřejmě finanční. A z tohoto důvodu jsem vám velmi vděčen, že eh, budete ochotná nám ty problémy trošku vysvětlit eh, a eh, říci, kde a jak můžeme ještě pomoci. Myslím, že ta otázka není pouze humanitární, ale je také otázkou politické stabilizace či destabilizace. Je to také vojenský problém a strategický problém. A z tohoto důvodu na tom pracují oba naše výbory. A než udělím slovo paní komisařce, tak bych chtěl požádat paní Žoli, aby se ujala slova. Eh, milá paní Žoržova, já jsem velice ráda, že jste přišla na společnou diskuzi mezi výborem AFET a výborem pro rozvoj o Syrii a Středoafrické republice. Jak víte, ve výboru DEVE jsme o tom jednali také v srpnu. Situace od, ty, od té doby se v obou zemích zhoršila a skutečně s velkou netrpělivostí si vyslechneme, jaký je stávající stav. Především mě zneklidňuje, jak je problematické či nemožné téměř, aby humanitární pracovníci měli přístup k postiženým Syřanům a předat jim humanitární pomoc, což je zcela nutné tam. V určitých částech zemi je hladomor již a hlad se používá jako zbraň války. A je to vlastně, pokud jde o Středoafrickou republiku, to je takzvaná zapomenutá krize, která ale se opět objevila, když rebelové Seleka svrhli na jaře vládu a eh, pět milionů obyvatel celou zemi eh, již extrémně chudobou v podstatě uvrhli eh, do slepé uličky a do humanitární krize a absence vlády paní komisařko, já vím, jak vy se snažíte na nejvyšší úrovni tyto krize řešit. Za to vám děkuji. Od převratu, ke kterému došlo na konci roku, tak Evropská unie eh, eh, se zapojila do regionálních a mezinárodních aktivit se snahou stabilizovat zemi a vládu. Toto úsilí bohužel nestačilo. Spojené národy, Francie, Spojené státy dnes potrhují, že zde je hrozící riziko genocidy a po Rwandě přece se musíme vyhnout podobné nové genocidě v Africe a vyřešit politickou krizi. A 6 tisíc modrých přilep eh, by mohlo být tam nasazeno. Eh, Francie již poslala své vojáky a i asi 1500 vojáků tam již bylo rozmístěno a pokud to by vyřešilo politickou bezpečnostní krizi, tak to je v pořádku, ale nevyřeší se ty kořeny, což je extrémní chudoba. Musíme tedy vypracovat nový program rozvoje pro Středoevropskou republiku i posílit naši podporu, budování solidních demokratických struktur a zlepšit i životní podmínky obyvatel této země, které jsou na 180. místě z 187, pokud jde o rozvoj. Pane, paní komisařko, pane Broku, ve Středoafrické republice je situace naléhavá politicky i humanitárně. Problémy, které teď zná Evropa, nás nemohou odvést od této humanitární krize, která je třeba v Nepálu, na Filipínách, v Sýrii, ve Středoafrické republice a pokud jde o Středoafrickou republiku, zde navíc ještě hrozí velké riziko genocidy. Musíme tedy se snažit maximálně, abychom této situaci zabránili, je to naléhavé. Paní Žorževa, ještě jednou dovolte, abych vás přivítala, jsem si jistá, že tato diskuze bude plodná, tak prosím, paní Žorževo, máte slovo. Uh, thank you very much to Mr. Brock. Děkuji panu Brokovi i paní Žoli za úvod k hlavním tématům dneška. To je krize v Syrii a krize ve Středoafrické republice. Jsou to dvě země, dva konflikty, které v mnohém ohledu nemohly být, nemohou být rozmanitější. V Syrii tam máme humanitární katastrofu a veřejnost eh, se silně zajímá o to, co se děje v této zemi. Na druhé straně zde máme Středoafrickou republikou, která je přímo symbolem zapomenuté krize. De facto jde o zapomenutou zemi. Nicméně tyto dvě země a tyto dvě krize se podobají sobě navzájem, pokud se týče rozsahu. V Sýrii teď to postihuje víc než 10 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc. V případě Středoafrické republiky eh, více než eh, respektive všech 4,6 mm, milionů obyvatel je postiženo tímto konfliktem. Je zde riziko destabilizace celých regionů a de facto i lekce, které si z tohoto můžeme vzít, jsou podobné, pokud eh, jako mezinárodní společenství nezareagujeme včas. Než se pustím do podrobností, eh, jelikož eh, pan Brok hovořil o tajfunu Haiyan na Filipínách, dovolte, abych jen stručně zmínila, že jde o velmi dramatický, dramatickou katastrofu přírodní. Ale také musím říci, že Evropa zareagovala rychle, e, byla štědrá, nebo je štědrá a koordinovaná je tato pomoc. Já jsem 16. listopadu byla v Taklobanu a my jsme e, dostali malou Eh, eh, helikoptéru a proletěli jsme se nad postiženými oblastmi a bylo to eh, obrovské, obrovský rozdíl mezi tím, kam se Dajfun dostal a tím, co zůstalo nedotčeno. To bylo jako ráj a peklo. A velice se ty dopady podobaly důsledkům zemětřesení na Haiti. Já musím říct, že jsem cítila silně soucit s tamnějšími lidmi, poněvadž ty zasažené oblasti byly prostě tak velké, že jakákoliv pomoc eh, byla nesmírně důležitá. Nicméně my jako Evropané jsme opět vyjádřili solidaritu s ostatními národy v jejich těžké hodince. My jsme v sobotu, to bylo den po uh, tomto tajfunu eh, jsme už měli zhruba posouzení, co by eh, se mělo udělat. V neděli už jsme rozhodli o eh, poskytování, poskytnutí finanční pomoci a v Taklobanu již třetí den po tajfunu přistáli belgičtí záchranáři, čili to jsme byli možná na místě úplně první a poté eh, se k tomu eh, připojili němečtí zdravotníci. Jako Evropa jsme poskytli eh, finanční pomoc a dalších 15 zemí pomohlo různým materiálem. To bylo poprvé, kdy jsme využili náš naše koordinační středisko pro katastrofy a naše koordinovaná pomoc je velice dobře viditelná. Vyhnuli jsme se tedy tomu nebezpečí, co se eh, stávalo dříve, že někteří dostávali pomoc opakovaně a jiní vůbec nic. Čili ukázali jsme, že dokážeme být tam, kde nás lidé potřebují. A teď dovolte, abych přešla k Sýrii a k Středoafrické republice. Takže Sýrie eh, v politické souvislosti 22. leden je datum pro další eh, vyjednávání v Ženevě. Eh, doufáme, že toto otevře dveře k budování míru, ale zároveň je nám jasné, že i když eh, se Ženeva 2 podaří, tak humanitární implikace jsou tak vážné, tak dramatické, že ještě v letech 2014 a 2015 se budeme potýkat s dopady této humanitární krize. Zejména nám působí starosti tři věci. Za prvé jde o dopad na Sýrii, to znamená oslabení postiženého obyvatelstva. Ale zároveň tedy je problém dostat pomoc k lidem. Ten problém tady přetrvává a vlastně se prohlubuje. My v oblasti humanitární pomoci se domníváme, že pokud nedojde k výraznému zlepšení dostupnosti, pak eh, nejenže budou zbytečně umírat další lidé a děti, ale uprchlictví do sousedních zemí se bude zintenzivňovat. Za druhé, potíže, respektive starosti nám činí dopad krize na eh, slabší eh, části obyvatelstva, ženy, seniory, děti. Co se děti týče, ta realita je krutá. V Sýrii to vypadá, že by to mohlo dopadnout tak jako v Somálsku, že totiž ztratíme celou generaci, která se zradikalizuje. Děti umírají dále. Děti umírají nejenom s střelami palných zbraní, ale také nedostatkem zdravotní péče a hlady. To, že eh, dnes eh, je ztráceno, ztráceno to, že eh, v zemi dříve de facto vzdělání bylo otevřeno všem 90 7% chlapců a 96% eh, dívek chodil do školy. Dneska se to všechno ztratilo. V podstatě dvě třetiny dětí ve školním věku dnes do školy nechodí. Za třetí, obáváme se přelítí této krize, zejména do Libanonu a Jordánska. A obáváme se rizika destabilizace těchto zemí, což může mít nedozírné následky jak pro místní obyvatelstvo, tak pro Evropu. Očekáváme, že zesílení proudů uprchlíků, pokud by se zhroutil Libanon, aby, a tedy doufáme, že to nenastane, modlíme se za to, aby to nenastalo, ale kdyby to nastalo, pak by eh, bylo vysoké nebezpečí dalších vln uprchlíků směrem do Evropy. Eh, my už vnímáme, že to nastává třeba v mé zemi, v Bulharsku. Eh, my jsme v byli, pro, byli v Bulharsku, tedy eh, spolu se zástupci OSN. A my jsme viděli, že zatím tedy se to zvládá. No, takže jak si představujeme budoucnost? Nemohu bohužel říci, že perspektivy by byly příznivé. Nemůžeme hovořit o zlepšování. Spíše dochází ke dalšímu zhoršování situace. Někde pozvolnému a někde k rapidnímu. Tam, kde dochází k nepředvídanému vývoji. No a Jinak pokud se eh, Libanu, Libanonu týče, tak tady je situace nejistá. A to znamená, že v roce 2014 budou humanitární potřeby obrovské. A co s tím můžeme udělat? My se soustředujeme na čtyři pilíře. Za prvé chceme pokračovat eh, ve shromažďování finančních prostředků na pomoc Syřanům a syrským uprchlíkům. Zatím jsme eh, dali k dispozici 2 miliardy eur. Eh, polovina zhruba šla do Sýrie a druhá polovina do sousedních zemí. Do toho se započítává také pomoc pro libanonské a jordánské obce, eh, kde se shromažďují uprchlíci. Budeme muset dělat víc. 18. prosince v Bruselu proběhne zasedání, které nás pomůže mobilizovat nás a také ostatní, abychom dostali větším potřebám v roce 2014. Za druhé, Eh, snažíme se dosáhnout lepšího, lepšího dostupu do Sýrie. Jsme v čele úsilí těch, kteří se snaží ovlivňovat jak eh, syrskou vládu, tak syrskou opozici k tomu, abychom získali lepší přístup. My sice máme rezoluci, máme prohlášení prezidenta, ale pořád ještě nebyla schválená závazná rezoluce. A pokud eh, nemáme přístup s naší pomocí, no tak to lidem nepomůže. Za třetí, snažíme se hledat cesty, jak efektivněji koordinovat naši pomoc s OSN a humanitárními organizacemi. Ale eh, také využíváme kontaktní skupinu na vysoké úrovni, která doufáme, že mm, eh, může posadit k jednomu stolu Evropu a zástupce organizací z regionu a v této souvislosti intenzivnějšího angažma eh, my, eh, tedy my jsme museli kancelář zavřít v Damašku a teď ji otevíráme znovu jinde. A dále je třeba udělat něco pro novou, eh, tedy mladou generaci v Sýrii, tedy to je to nebezpečí ztracené generace. Spolu s UNICEFem jsme zahájili iniciativu žádná ztracená generace, ale to je důležité, protože pokud se mladá generace zradikalizuje, nebude to mladá generace, která by byla schopná obnovit země. Spoléháme tak jako vždy na vaši pomoc, na vaši podporu, protože a bude to velmi, velmi těžké. A nyní pár slov o Středoafrické republice. Jak jste řekla, paní Žoli, já jsem eh, v SAR byla už letos dvakrát, jednou s Valerie Amos a po druhé s ministrem Fabiusem eh, z Francie. Jde o zemi, která de facto eh, dlouho byla ignorována de facto celým světovým společenstvím. Z krize se mezi tím vyvinula strašlivá tragédie od státního převratu, kdy se moci ujala organizace Seleka v celé zemi. Došlo k obrovskému plenění lidé se musí schovávat v buši, aby se uchránili před nahodilými útoky ozbrojených skupinek. Porušování lidských práv se zde děje eh, masivně. Vraždy, znásilňování, únosy a mučení. Bangi, to je hlavní město, eh, je zdevastované, ale eh, aspoň eh, jakýsi pořádek tam eh, funguje. Ale mimo hlavní město eh, de facto už vládní moc nesahá. Měsíce se nevyplácí mzdy, starostové obcí utíkají do banky a veřejné služby fungují pouze v tom rozsahu, jakém je poskytují humanitární organizace. A já bych chtěla velice pochválit humanitární komunitu, že pomáhá těm eh, velmi zranitelným lidem navzdory tomu, že je to pro ně riziko. Už eh, dva pracovníci humanitárních organizací v poslední době byli zabiti. Když se zaměříme na jádro problému, jsou zde dvě neuvěřitelně nebezpečné věce. Za prvé dochází zde k, ke střetům podél náboženských hranic. Pan Fabius hovořil o tom, že je zde nebezpečí genocidy a já souhlasím. Je to země, kde lidé dlouho žili v pokoji bok po boku, tak nyní je rozdělena na muslimy a Eh, křesťany. Většina velitelů Seleky jsou muslimové, mnozí jsou cizinci. A tyto náboženské boje, tak jak začaly, tak jak víme z jiných zdrojů, se těžko zastaví. A tady snad pomůže jedině zázrak. Takže, co je třeba? My jsme mobilizovali, dramaticky mobilizovali Evropskou unii k humanitární pomoci. A není se dosvídáme, že peněz už je dost, ale chybí kvalifikování lidi přímo v terénu. Ale pro nás je první prioritou pro Středoafrickou republiku bezpečnost a tu lze obnovit pouze tím, že e, v zemi posílíme mírové sbory, které budou chránit obyvatelstvo před všemi zvěrstvy. A také e, budou moci pomáhat v tom humanitárním smyslu. Za druhé, důležité je obnovit politický proces, který povede k volbám a tady je třeba eh, pozornosti mezinárodního společenství a to intenzivního dohledu, intenzivní pozornosti. Prostě je třeba, aby se dodržoval plán, jak dospět k volbám do, eh, počátkem roku 15. A za třetí, eh, musíme si přiznat, že my jsme de facto příliš dlouho nechali situaci tak, aby se vyvíjela sama a de facto eh, pomoc této zemi trvale klesala mnoho let a to musíme změnit. Eh, musíme se zavázat k dlouhodobé podpoře rozvoje, protože, jak řekla paní Žoli, eh, rozvoj je nejlepší zbraní proti konfliktům a katastrofám. Závěrem bych ráda zdůraznila velice důležitý bod. Středoafrická republika ještě není eh, ztracená věc. Pořád máme šanci eh, zvrátit vývoj v příštích měsících a letech. Výborně se nám spolupracuje eh, s Evropskou diplomatickou službou a s našimi humanitárními kolegy. A když tedy hovořím eh, o spolupráci s diplomatickým servisem EU, závěrem bych tedy řekla, že na základě toho, jak jednáme v krizích, se nám podařilo jasně definovat to, Eh, jaké místo má humanitární pomoc eh, v, celkem, v celkovém eh, rámci evropského angažma. A naše definice je angažma. Humanitární pomoc je integrální součástí naší činnosti. Není to něco z jiné planety. A a zároveň tedy my eh, humanitární pomoc, o ní tedy nerozhodujeme na základě politických priorit, ale na základě humanitárních potřeb. Prostě humanitární pomoc se musí poskytovat tam, kam nikdo jiný nejde, jako je třeba sever Mali nebo eh, venkov ve Středoafrické republice, případně eh, syrské vnitrozemí. já jsem naprosto přesvědčena z celého srdce. Já sice už v příštím roce nebudu komisařkou, ale jsem přesvědčena, že náš evropský přístup, který pana komisařka nazývá in but out, toto je přístup uplatňování naší soft power. Děkuji. come the commission of your country next time, uh, we have to consider and have to talk to your takže pokud nebudete už příštím rokem komisařkou, tak to budeme muset projednat s vaší vládou. Ale slovo má nyní paní de Kaiser. Merci, monsieur le président. Je suis comme... Děkuji, pane předsedo, i jako vy. Já jsem také ochotná jednat s bulharskou vládou, abychom si ponechali paní komisařku Georgievu a já chci poděkovat za veškeré úsilí a dovolte paní komisařko, abych se zaměřila na zemi, kterou já znám lépe, nejlépe, a to je Syrie. Mám dvě, tři otázky na vás. První. Ta se týká něčeho, co se může zdá být jako hloupé, ale jsou to statistiky. Úmrtí a nemocí u uprchlíků a vysídlených osob. Když jsem před třemi týdny asi tak eh, byla v Syrii a v Libanonu, tak já jsem mm, se ptala Vysokého komisaře pro uprchlíky, jak vypadají statistiky, především tedy umrtí lidí na eh, no, nous n'avons plus le Obrnu a tak dále. A oni řekli, my na to nemáme čas dělat statistiku. A to je hrozné podle mě, protože my to víme. Blíží se zima. A zima zabije e, stejně tolik lidí jako bomby či válka. A je to tedy skutečně obrovská humanitární katastrofa. Ani statistiky e, to nepodchytí. A já bych chtěla vědět, a lékaři bez hranic mi odpověděli stejně. Chtěla bych tedy vědět, zdali i přes veškerou humanitární katastrofu budeme mít možnost vůbec schromáždit čísla, údaje, statistiky, abychom věděli, jaký je tam vývoj, poněvadž to skutečně nás zarazí. A druhá věc, máte zcela pravdu, když říkáte, že humanitární akce to je mimo politiku. Ale já myslím, že tady jsou tři linie. První to je e, odzbrojení, e, tedy chemické zbraně a jejich odzbrojení, potom Ženeva 2, a tedy ta politická osa a třetí to je humanitární osa. Pokud je o humanitární osu, tak Ptám se, zdali vy či váš tým máte možnost dnes vůbec e, získat viza do Syrie a Eh, jak tam vůbec můžete fungovat a jak je to tam s přístupem. Eh, eh, co brzdí si tu věc? Je to mm, situace, nebo vláda to brzdí, nebo rybelové, protože tam jsou, tam v Syrii 2000 různých skupin rebelů. A, mm, takže to je velice těžké, musíte jednat s každou zvlášť pak. Takže to je moje otázka. Poslední otázka vzhledem k zimě. Eh, hm, takže eh, ptám se až, eh, řekněte nám nějaký odhad, do jaké míry vůbec jste schopni poskytovat pomoc, tedy kam až můžete jít s tou obhálkou, s tou alokací a to znamená, a jak e, si řeknete, této rodině budeme pomáhat a této již ne, protože již nemáme peníze. A já jsem viděla, že ty rodiny e, v těch táborech skutečně se museli e, utkat, museli bojovat o tu pomoc, humanitární pomoc faktické nebo faktografické záležitosti, ale děkuji vám za to všechno, co tam děláte. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní komisařce Georgievě za úsilí a za to, že přišla, aby nám řekla, jaká je situace. Já mám dvě otázky v podstatě. První Eh, víme, že EU a členské státy hodně pomáhají v Syrii a já se ptám, které další země také se snaží a především arabské země, třeba ty bohaté, jako Saudská Arabie, Katar také, nebo Emiráty také pomáhají eh, odlehčit tu humanitární situaci. A druhá otázka tady trošku jdu dále za rámec humanitárních aktivit vašeho portfolia. Vy říkáte, že nové eh, klima mezi Ruskem a USA, tedy zničení chemických zbraň. I zde vzniklo nové mezinárodní klima, pokud jde o e, ženevskou dohodu, které bylo dosaženo před dvěma, třemi dny ohledně Iránu. A já se ptám, může to nějak pomoct? Třeba ta ženevská schůzka zdali to může pomoci, protože to skončilo triumfem e, v podstatě a může to nějak usnadnit celou věc, e, ty problémy, které jste zmínila, to znamená přístup humanitární pomoci na syrské území, může tedy to nové klima, kdy velké mocnosti, velmocnosti se dohodly a v Ženevě a může to pomoci i humanitární pomoci, to znamená lepší přístup humanitární pomoci těm potřebným? Děkuji, paní Šáke. Děkuji vám, pane, paní komisařko, i za eh, vaše upřímná slova, jako vždy. Tři otázky. Můžete se s námi podělit o tom, co je podle vás hlavní překážkou eh, ve schválení eh, usnesení Bezpečnostní rady OSE OSN ohledně přístupu a dále jaká jsou bezpečnostní, jaké jsou bezpečnostní okolnosti um, provázející práci um, humanitárních um, pracovníků a očekáváte v Sýrii ještě nějaké další nebezpečí um, v humanitární oblasti, kromě těch, které jste vyjmenovala. Děkuji. Paní komisařko in but out, to je zásada, kterou skutečně oceňuji, ale když naslouchám svým kolegům a když se podívám na vlastní otázky, je to nesmírně obtížné protože my usilujeme o řešení a nechceme se eh, zastavit pouze u eh, zdokonalení humanitární pomoci, ale eh, samozřejmě je to důležitá zásada, aby humanitární pomoc nebyla politická, protože jakmile je to politizováno, tak nemůžete udělat to, co chcete. Slyšela jsem, že jste navštívila nedávno syrské uprchlíky v Bulharsku, hovořila jste s etnickými Kurdy například a zajímalo by mne, eh, jestli byste nám mohla přiblížit eh, způsoby, jak Evropská unie řeší eh, tu uprchlickou krizi, eh, například uprchlíky, kteří prchají do EU a pak syřští uprchlíci, kteří zůstávají v sousedních zemích. A mohla byste také říct něco podrobnějšího ohledně palestinských syrských uprchlíků, kteří jsou také v obtížných eh, podmínkách a vidíme nyní narůstající počet eh, palestinských Syřanů, kteří se snaží eh, překročit hranice do EU. Pokud jde o Středoafrickou republiku. Říkáte, že spatřujete ještě stále určité možnosti, jak zlepšit situaci a jak usilovat o volby a návrat k normalitě, což považuji za neuvěřitelné, protože toto je skutečně země v hlubokých potížích po drahnou dobu. Nedávno eh, jsme zaznamenali, když Seleka vstoupila do hlavního města místa, jak jeho africká armáda byla zcela e, zaskočena, překvapená, nemohla vůbec plnit své úkoly, které plnit měla, i když vlastně přesně nevíme, co měla dělat, ale je to země obklíčena e, zeměmi, tro, které stroskotaly a navíc ještě i armáda eh, odporu ze sousedních zemí vstoupila do této země. Takže jak byste si představovala volby a návrat eh, normality eh, do roku 2015? Ráda bych tomu uvěřila. Pane předsedo, toto je eh, velký okamžik být vyzván k položení otázky před Charlesem Tenokem. To si uvědomuji a děkuji Paní komisařce, jednoduchá otázka. Kdykoliv hovoříme o těchto věcech, tak já e, se snažím konstatovat, že my jsme plátci, nikoli hráči v EU. E, velice oceňuji vaši vaše úsilí o poskytování humanitární pomoc, ale jak dlouho můžeme pokračovat pouze poskytováním humanitární pomoci, aniž bychom těm eh, dotčeným lidem neřekli, aby s tím přestali, aby toho nechali, protože když toho nenechají, tak nebudeme platit peníze. Moji eh, voliči toho mají až pokrk a věřím, že ostatní též. Samozřejmě musíme financovat humanitární pomoc, je-li zapotřebí, ale určitě musí tady být určitý kvit pro ko, když nezastavíte, eh, nepřestanete válčit nebudou další peníze. Paní Žolí. I want to thank you very much, madam. Chci vám poděkovat mnohokrát, paní komisařko, za nastínění té perspektivy. A chci se zeptat, co si myslíte o těch členských zemích, které nedodržují naše vlastní směrnice o uprchlících a o e, otevírání hranic. Co si myslíte o Francii, e, která přijala 500 Syřanů, když máme 2,5 milionu uprchlíků, anebo Norsko, které přijalo 500, nebo Německo, které přijalo 6 tisíc, Švédsko méně, Eh, než 10 milionů obyvatelů a přijali 7 tisíc. Neporušujeme tím naše vlastní směrnice o otevírání se za takovýchto okolností. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Já bych chtěl zdůraznit eh, situaci uprchlíků palestinských. Palestin, palestinští uprchlíci, to jsou ti, kteří žijí v exilu Mm, v Syrii a podle zpráv, které mám, tak jsou ve velice obtížné situaci vůbec, aby je přijal někdo jiný. Nemohou se vrátit do Palestiny, do Izraele, do Egypta. Je, nechtějí vzít a mají problémy vůbec se dostat do Evropy, a poněvadž v podstatě nemají statut uprchlíka, jsou to lidé v exilu a nejsou to uprchlíci jako takoví, takže mm, i mm, oni, všichni tam tedy e, trpí touto situací, ale ten palestický případ asi je ještě horší, takže bych chtěl znát váš názor. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo a budu hovořit bulharsky. Ráda bych poblahopřála paní komisařce eh, k tomu nástinu, který nám předložila a eh, k uvedení eh, do problematiky v Sýrii a Středoafrické republice. Jsou to nesmírně komplikované otázky. Na straně jedné potřebujeme humanitární pomoc pro lidi v Sýrii ale já bych se ještě ráda dotkla jiných aspektů téhož problému. Totiž chtěla bych pohovořit o syrských uprchlících. V podstatě bychom se měli ptát sami sebe, jak to, že Evropská unie koordinuje trasu těchto uprchlíků eh, na jejich cestě do jiných zemí. Jak hodláme pomoci těmto uprchlíkům? Jak se chceme postarat o jejich vzdělání, jejich zdraví, jak chceme pomoci zemím, které jsou eh, zasažené tímto proudem uprchlíků. To je veřejné tajemství, eh, které obsahuje mnoho problémů. Problémů, které se dotýkají Evropanů. Pan Ilčiv. Děkuji. 22. září, paní komisařko, delegace Libe, včetně poslanců z několika politických skupin, navštíví eh, Bulharsko. Zajedeme až eh, k hranicím s Tureckem, také pojedeme do Turecka, navštívíme uprchlická eh, centra, tábory. Co byste nám poradila, na co bychom se měli zaměřit? Druhá otázka. Zmínila jste takzvanou měkkou sílu. Domníváte se, že bude možné uplatnit měkkou sílu vůči těm, kteří používají tvrdou sílu, protože vidíme, že eh, uživatelé tvrdé síly samozřejmě udírají eh, zpět a když eh, hovořím o tvrdé síle, tak nemyslím eh, na Spojené státy, ale také na Čínu a Rusko. Měli bychom eh, jim dát najevo, jaké tragédie se v tom místě odehrávají, tak aby i oni uplatnili svůj vliv. Pan Tenok, děkuji paní komisařko, Syrie je skutečně eh, deprimující, politování hodná situace, pokud jde o lidská práva. Spojené království eh, eh, přineslo zprávu o tom, že ostřelovači mm, úmyslně zasáhli i děti a také znásilňování je tam používáno jako válečná zbraň a to vidíme v uplynulých letech i v Africe. Je to tedy situace nesmírně zneklidňující a samozřejmě role Ruska, Číny a bezpečnostní, bezpečnostní rady a jejich neprůchodnost, to je něco, co, čeho skutečně litují. Otázka, kterou vám chci položit, se týká role tzv. přátelských zemí, včetně kandidátské země Turecka, Kataru a Saudské Arábie, které poskytují eh, zbraně džihadistům a eh, eh, Al-Nusře. Vy jste hovořila také o destabilizaci Jordánska a Libanonu. Nehovořila jste ale o vlivu na Irák, kde dochází k útokům na šítské civilisty v důsledku toho přelévání konfliktu ze Syrie. Moje otázka se týká uprchlíků, kteří před eh, lety opustili Irák a eh, usadili se v Sýrii ve snaze nalézt lepší život a nyní jsou opět v ohrožení a jsou eh, objektem masakru těchto extremistických džihadistických skupin. Jaký vliv uplatňují členské státy na odzbrojení těchto extremistických skupin? presidente. Předsedo, děkuji paní komisařko za prezentaci a já e, si dovolím jednu úvahu, e, e, která se týká mladistvých. 1400 eh, jich zemřelo v důvodu eh, války, téměř 800 bylo popraveno a 400 téměř eh, v podstatě bylo zastřeleno a stovka si umučena a mm, podle tedy příslušných organizací. A tedy já se ptám, jaké konkrétní kroky mm, my provádíme pro mladistvé, pro děti. Vy jste hovořila, že pracujete s UNICEFem, ale já bych rád věděl trochu více detailů, jaké jsou výsledky. Také mám otázku o kontrolách ze strany syrské vlády, která eh, eh, kontroluje cestu do Homsu. A mm, takže může nám potvrdit, jaká je tam situace, jak je tam, že kontro, kontrolují tady tu trasu a jak je to e, s Evropskou uniou a s unii a s jejími přístupy. A potom Středoevropská republika ještě zde. Samozřejmě my jsme rádi, že jste e, tam, e, že jste zviditelnili tu situaci, že tam probíhá jedna z nejdramatičtějších krizí. Od, již v červenci výbor DV Eh, tedy se ptal, jaký akční plán máme, abychom mohli zrestaurovat, tedy skonsolidovat příslušné orgány, tam příslušné orgány státu. My v parlamentu jsme chtěli znát situaci a i jsme i to dali na program eh, s, s, s africkými státy, se Světovou bankou a podobně, takže víte, že to nestačí. Víte, že určitě můžete s námi, s námi počítat, protože i nám jde o to, aby ty výsledky byly, byly lepší. Děkuji. Děkuji, budu stručný. Pokud jde o to jednání arabských států, eh, já bych chtěl vědět, eh, eh, jaké páky chceme nebo můžeme využít, eh, pokud jde o finanční prostředky, které poskytujeme. Bylo mi řečeno, že zasedání UNHCR bylo důležitou příležitostí a ovlivnit situaci, jak toto zasedání proběhlo. Pokud jde o humanitární přístup, ano, vzal jsem na vědomí to, co jste řekla o usnesení, ale e, je zde rozdíl mezi usneseními a realitou e, ochrany humanitárních pracovníků v terénu. Můžete se vyjádřit e, podrobněji o tom, v co je v praxi zapotřebí, aby ten přístup byl účinnější a nakonec stejně tak jako jiný kolega jsem se setkal s palestinskými uprchlíky nedávno zde a um, jeden mi řekl, že Al-Qaida je eh, pro ně největším eh, problémem pro jejich bezpečný život v táborech. Já samozřejmě nechci z vás vylákat politický komentář, ale stejně tak jako paní Kaiser si myslím, že je důležité, abychom pochopili, odkud vlastně ty hrozby v Sýrii přicházejí, odkud vybírají a e, prosil bych vás o komentář. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám za eh, tyto otázky a komentáře a víc než eh, cokoliv eh, jiného mm, to ukazuje to nutné angažma, které je nutné tváří v tvář krize v Syrii, ale samozřejmě i tváří v tvář problémů v Středoafrické republice v srdci Afriky. Afriky ve velmi zranitelném regionu. Dovolte, abych zodpověděla všechny otázky, takže je seřadím do bloku a můj kolege, kolega vedle mě zajistí, abych na nic nezapomněla. To bude lepší, než odpovídat jednotlivě, protože některé otázky jsou provázány a času je málo. Za prvé, Co víme o situaci v Sýrii? Takže co víme o situaci v Sýrii, o tamním vývoji, jak eh, spolehlivé jsou údaje a statistika, co můžeme dělat eh, s tou nejdramatičtěji zasaženou částí obyvatelstva. Bohužel nedostatek přístupu do Sýrie znamená také, že informace, které eh, získáváme, nejsou zcela úplné a přesné víme s jistotou například to, že e, je tam 18 případů obrny, ale nevíme, zdali je tam ještě více případů e, nehlášených, protože se jedná o oblasti, kde se bojuje a kde je omezený přístup. Snažíme se uplatňovat koordinační mechanismus, to znamená eh, v součinnosti s klíčovými organizacemi, které poskytují pomoc v Sýrii a v okolí, tak aby pro nás vypracovali co nejpřesnější obrázek o ohrožení obyvatelstva, o tom, mm, jaké tam jsou hrozby a kolik pomoci se komu dostává a jakými kanály. Spojené království a eh, Evropská komise se snažíme svést dohromady klíčové hráče eh, ve snaze eh, získat nebo se dopracovat k systematičtějšímu sběru informací to zasedání, kterému budu předsedat 18. prosince a navazovat na to bude pak slyšení v parlamentu za účastí klíčových představitelů humanitárních organizací, bude právě věnováno této otázce. Samozřejmě ehm, jsme velmi zneklidněni riziky a hrozbami, které se dotýkají těch nejzranitelnějších a mají potenciál šíření se dále v regionu, například obrna a další nákazy epidemie. Zdravotnický systém Sýrie je skutečně eh, zcela eh, vykořeněn. Abych vám uvedla určité parametry, které dosvědčují, že eh, v této zemi eh, už neexistuje žádné zdravotnictví, i když eh, tam původně byla dobrá situace. 15 tisíc lékařů opustilo Sýrii. 90% ehm, sanitek jsou nepoužitelné, byly zničeny asi dvě třetiny eh, zdravotnických zařízení jsou skutečně eh, v zcela zničeném, eh, devastovaném stavu. Pokud by Evropská komunita neposkytovala zdravotní pomoc, tak by situace byla velmi zlá. Jsou tam různé nákazy například eh, průjmy eh, mezi dětmi nebo jiné infekční nemoce z důvodu například znečištěné vody. Eh, a pokud jde o otázku, co přesně děláme pro děti, která byla položena. Vytvořili, vytvořili jsme partnerství s UNICEFem a díky tomu jsme identifikovali čtyři druhy akcí určených dětem na pro Syrii a e, okolní země. Jsou to tyto kategorie činností. Poskytování cílené pomoci dětem, zejména um, očkování a um, samozřejmě řešení e, problematiky výživy těch nejohrozenějších. E, dále za druhé ochrana. Snažíme se uplatňovat opatření na ochranu dětí před násilím a promiňte, že použijí eh, to různé slovo proti prostituci. Snažíme se ochránit děti před eh, upadnutím do eh, otrockých prací, to znamená skutečně, skutečně otrockých prací za nízké mzdy. Dále přístup ke vzdělávání, což je celá stěžení pro děti v Sýrii, ale také v okolních zemích. A za čtvrté Zaměřujeme se na mládež v Sýrii, to znamená tu generaci, která by mohla pak obnovit, rekonstruovat zemi po tom konfliktu z hlediska eh, jejich náchylnosti k radikalizaci. Jsou to opatření, která jsou nákladná, eh, zapotřebí asi bude jedna miliarda eh, v následujících 18 měsících. Budeme o tom diskutovat na nadcházejícím zasedání věnovaném Sýrii, zejména o těch opatřeních pro děti a budeme eh, také rozhodovat, kdo eh, se může zhostit eh, které z těchto aktivit ve vztahu tedy k humanitárním organizacím. Dále, druhý blok otázek, které jsem zaznamenala. Jde tady o fundraising a o sdílení odpovědností co můžeme ze, za Evropu dělat. Za prvé, můžeme jít příkladem a pak využívat tohoto příkladu, abychom vyvíjeli nátlak na ty ostatní, aby také plnili e, své úkoly. Já jsem tedy zapojena viditelně i méně viditelně eh, ve snaze oslovit i země kolem Perského zálivu, Rusko, Čínu a abych skutečně neúnavně tyto země vyzývala k jejich účasti um, a k plnění svého podílu uh, pomoci Sýrii. Někdy s větším, někdy menším uh, úspěchem. Úspěchem byl například Kuwait. Tady jsme přiměli Kuwait, aby činil toho více a sice transparentním způsobem prostřednictvím uh, systému OSN. Někdy máme pocit, že uh, ty naše výzvy nejsou eh, vyslyšeny. Mohu ehm, vám pouze říci a vás ujistit, že budeme nadále neúnavně naléhat na tuto mobilizaci s ohledem na potřeby regionu. Eh, také jsme převzali vedoucí roli nejenom eh, z hlediska finančního, ale také z hlediska nejbližší budoucnosti. Jako první jsme řekli, že nestačí pomáhat uprchlíkům v dotčených zemích a ostatně chci poděkovat za to, že jste nadnesli eh, do diskuse Irák, protože Irák eh, skutečně je postižen, mají nyní 200 tisíc uprchlíků ze Sýrie, ale eh, také jsou zasaženi i tím volným pohybem zbraní Eh, my jsme byli první, kteří řekli, že je naprosto nezbytné pomoci zemím, které jsou zasaženy tou mm, vlnou tohoto konfliktu. Mobilizovali eh, jsme například z rozpočtu eh, pro sousedství značnou částku, kterou jsme vyčlenili a také jsme vyvinuli nátlak na Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, aby převzali svůj díl odpovědnosti a zapojili se do řešení problémů v těchto částech světa a skutečně už vidíme určité přínosy. A jelikož mm, hovořím o dopadech na sousední země, tak bych tím pádem zodpověděla otázky dvou bulharských poslanců a i těch dalších, mm, kteří se na to ptali. To znamená na dopad této krize a tohoto konfliktu na Evropu. Co to znamená z hlediska proudu uprchlíků, hrozeb a jaká je naše reakce. Zatím uprchlický eh, proud eh, ze Sýrie směrem eh, do Evropy je poměrně malý ve srovnání s množstvím uprchlíků z této země. Dnes máme asi 55 tisíc Syřanů v Evropské unii oproti dvěma třem milionům v sousedních zemích. Ale a řeknu to velice otevřeně, investujeme-li do pomoci Syřanům a sousedům, tak tím pádem eh, budeme také investovat do eh, snížení rizika uprchlických eh, toků do Evropské unie. To je faktem. Ale jsou lidé, kteří nyní přicházejí do Evropské unie a nyní čelíme té realitě, že různé evropské země uplatňují různé přístupy k žadatelům o azyl. Některé země jsou otevřenější v tomto smyslu, Švédsko, ale i Německo. Německo, kromě těch, které přijali, přijali ještě dalších 14 tisíc eh, Syřanů. Někteří budou žít v rodinách, eh, jiní, ale tedy mm, ve střediscích. Takže různé přístupy eh, ze strany jednotlivých evropských zemí ve vztahu k uprchlíkům, k žadatelům o azyl. A to je věc, která by měla být řešena. Není to moje práce, je to kompetence komisařky Malstromové a samozřejmě pro radu ministrů vnitra EU, ale jelikož já jsem vlastně eh, v centru tohoto problému, tak mohu říci, že Určitě tato krize přispěje ke zvýšení e, toku uprchlíků e, směrem do Evropy, protože tlak na sousední země je již tak dramatický, a paní de Kaiser to nadnesla, podmínky pro uprchlíky v sousedních zemích Sýrie se zhoršují. Pro některé uprchlíky tam už jsou nyní e, příšerné podmínky, takže co dělat? Jste-li situaci matky, jejíž děti jsou na pokraji života, tak co byste dělala? Utekla byste, usilovala byste o bezpečnost někde. Takže je velmi žádoucí, aby Evropský parlament eh, se nadále o tyto věci staral a zajímal, tedy o, usiloval o harmonizovanější řešení uprchlického problému v EU. V loni bylo v Evropě 100 tisíc uprchlíků, kteří získali azyl. To je význačné, to je vysoké číslo. Asi 60 z nich um, eh, šlo do pěti zemí. Německo, Švédsko, Francie, Spojené království a Belgie. A velmi nízký počet eh, šel do zemí které v tom nemají tradice, které se této problematice nevěnují. Je jasné tedy, že, eh, jak řekla paní Lubčeva, musí dojít ke koordinovanějšímu úsilí v Evropě tváří tvář um, této krizi, která tady bude a zůstane určitou dobu. Jak pomoci zemím, které přijímají uprchlíky? Evropa má nástroje, to technická pomoc, finanční podpora, dále lepší ostraha hranic, což se právě v Bulharsku uplatňuje, ale myslím nejlepší způsob, jak pomoci eh, zemím, které přijímají uprchlíky, je společný přístup, společná evropská politika, která umožní spravedlivější nebo rovnoměrnější rozložení eh, uprchlíků. Je to velmi náročné téma, vzhledem k tomu, že v mnohých našich zemích po pěti letech ekonomické krize dochází k nárůstu nezaměstnanosti. projevuje se více nevraživosti, nepřátelství vůči přistěhovalectví ksenofobie narůstá. To je fakt. Jak vytvářet společnou politiku za těchto okolností? To není banální otázka. To je něco, co ale dříve nebo později budeme muset řešit. A upřímně, jako osoba, která eh, vlastně uh, vidí eh, ten problém eh, v celé velikosti, je na čase a musíme se na to připravit. Dobrá zpráva je, že nyní na této otázce pracuje eh, určitá pracovní skupina. Nutno si také uvědomit, že po krizi v bývalé Jugoslávii jsme vypracovali v Evropě určitý plán mm, pro nouzové situace, jak naložit s velkým přílivem uprchlíků. Z toho lze vycházet i nyní. Jelikož jsem hrdá na to, že jsem Evropanka, tak eh, musím říci, že někdy eh, připouštíme, aby nás definovali jiní jako horší, než skutečně jsme. Evropa je otevřenější vůči uprchlíkům než jakýkoliv jiný kontinent eh, v rámci průmyslových zemí. 80 až 90 uprchlíků putují z jedné chudé země do druhé chudé země sousední. Těch zbývajících 70 pak putuje dál do Evropy. 65 dorazí do Evropské unie. A jsme-li definováni jako pevnost Evropy nebo evropská pevnost, tak myslím, že to vůči nám skutečně není zcela férové uh, pojmenování. To je pouze moje poznámka na okraji, že Evropa není až tak eh, špatná, eh, jak jsme eh, označováni. Další aspekt uprchlické krize a tím odpovídám panu Ilčevovi Turec, když pojedete do Turecka a Bulharska, tak je důležité se zaměřit na to, jak tyto dvě věci, pardon, země mohou lépe spolupracovat na společném problému a co učinit, aby uměli lépe definovat ty tři kategorie lidí, kteří překračují eh, eh, naše hranice. To znamená eh, těm opravdovým uprchlíkům, kteří prchají před válkou, těm je nutno pomoci. E, ta druhá kategorie, která neprchá před válkou, tam nemáme to kategorickou povinnost. A pak ta třetí kategorie, kterých je nejméně a kteří mohou být bezpečnostním e, rizikem, e, to je zase další skupina, která si vynucuje jiný přístup. Takže Jde tady o to, abychom je nesměšovali a abychom eh, nalezli účinnou politiku vůči nim. A samozřejmě, když už je řeč o uprchlících, dovolte, abych tuto část odpovědi zakončila palestinci. Samozřejmě to jsou, to jsou dvojnásobní uprchlíci, čili úplně nejzranitelnější ze všech. A možnosti mají Eh, prostě daleko méně než dokoliv jiný. Buď to zůstanou v Syrii a budou zataženi do toho konfliktu mezi různými frakcemi a de facto už se to některým děje, anebo odejdou do Libanonu, kam tedy mohou jít, ale v podmínkách poměrně chabých, anebo budou hledat cestu do Evropy. Takže i palestincům tady musíme v tomto smyslu pomáhat. Třetí kategorie otázek. Ta se týkala geopolitického prostředí, co se má stát, eh, jaká máme očekávání na Ženevu 2 a jak eh, ty, kteří mají moc, eh, dokážeme přesvědčit k tomu, aby byli aktivnější tak k Ženevě 2. Samozřejmě eh, Ženevě 2 eh, musíme přistupovat eh, s otevřenou myslí a musíme jít na mysli zejména mírový proces. Nicméně je třeba počítat s tím, že strany nemusí být schopny rychle dospět k dohodě a i když k ní dospějí, její plnění nebude snadné. Pokud se týče pokroku eh, v iránské otázce, to je z hlediska Sýrie pozitivní vývoj, poněvadž eh, Irán má svůj význam, hraje svoji roli, má svou sílu v syrském konfliktu a jestliže to bude síla eh, pozitivní, no tak to bude dobře. Jak se to vyvine, to se teprve uvidí. Co se týče rezoluce Rady bezpečnosti a proč o ní tolik usilujeme, myslím, že to byl pan Howitt, kdo se na to ptal. My tedy víme, že rezoluce jako taková bez implementace neznamená nic. A proto o to usilujeme, poněvadž my se snažíme, ano, já, já se omlouvám, že mě to trošku trvá, ale... Ano, eh, pan, pan předseda se omlouvá, že musí odejít. Eh, dobře, já se pokusím to urychlit, říká paní komisařka. Problém je v tom, že na jedné straně chemické zbraně považujeme za, a, za hrozbu, ale na druhé straně tady máme třeba šrapnely a, a další výbušné zraně, zbraně. Proč je tedy nerad na stejnou úroveň? Je to stejně špatné používat ty jako chemické zbraně. A poprvé v moderní historii Rada bezpečnosti neodsoudila zabíjení civilistů a humanitárních pracovníků na místě. My si tedy myslíme, že to je skutečně důležité pro rezoluci. Rady bezpečnosti, ale eh, to, to co říkal pan Howitt, eh, ano, eh, implementace té rezoluce je důležitější než její pouhá existence. Hovořila jsem o tom, že potřebujeme mít lepší přístup do Sýrie. Co to znamená? Chceme posílit počty humanitárních pracovníků na místě. Viděli jsme určité zlepšení v poslední době, ale pořád je to mnohem méně, než by bylo třeba. Chtěli bychom, aby se vyznačili cesty pro humanitární konvoje, aby byly respektovány a je důležité, abychom zcela jasně a nahlas křičeli, že není přijatelné, aby se zabíjely ženy a děti že to prostě není přijatelné. Musíme to vykřičet do světa. Zatím se mnoho v této oblasti neděje. Já velice doufám, že se změní dynamika mezi členy eh, v Radě bezpečnosti. No ale to teprve uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne v Ženevě, až se eh, tamnější vyjednávání spustí. Tak ještě něco? Dobře. Dobře, takže to k Syrii a nyní Středoafrická republika. Tak eh, proč, eh, co tedy ve mně vzbuzuje naději, že Středoafrická republika má stále šanci? Jsou to dvě věci. Za prvé, jde o relativně malou zemi, která se zatím nedostala do stádia opravdové, plně zuřící a rozpoutané náboženské války. A pokud se to budeme snažit tlumit, tak dojde ke sklidnění obyvatelstva. My zde máme mírové sbory a tam, kde už působí Eh, je situace daleko klidnější, než tam, kam se ještě nedostali. Druhá, druhý zdroj naděje, ano, eh, oblast okolo eh, Středoafrické republiky je nepřístabilní, ale třeba Čad, soused Středoafrické republiky, je odhodlána pomoci a také ostatní sousedě, sousedé si velice nepřejí, aby ze Středoafrické republiky bylo druhé Somálsko. Já jsem eh, hovořila s ministrem zahraničí Fabiem, Fabiusem a také eh, se o tom hovořil na půdě OSN. Africké země, zejména Kongo, Brazzaville a Čad, skutečně aktivně usilují o stabilizaci. Hovořila jsem s Richem Todiem a s Čankiem a já musím říct, že pokud eh, je v tom necháme samotné, eh, budeme v potížích. Ale pokud eh, se do toho pustí mezinárodní společenství, vyřeší se to podobně jako v Mali. Nebude to jednoduché, ale výhled na to, že v lednu 2015 eh, proběhnou volby, eh, je do jisté míry reálný. Pokud se dostaneme, pokud se dostanou eh, mírové sbory do země rychle, pak může dojít k rychlé stabilizaci. Ale v podstatě tam, když jste na místě, tak vidíte, že tam se prostě nic eh, nemění, ale de facto eh, tam eh, bohužel je jaksi zakořeněná kultura střetu mezi, mezi islámem a křesťanstvím. Ale pořád je to ve zvládatelném měřítku. Jsou to desítky tisíc lidí, ne stovky tisíc. Dobře, tolik tedy ke Středoafrické republice. Tak eh, já bych vám chtěla poděkovat eh, za ty otázky a za to, že jste mi dali tolik prostoru eh, se tady vyjádřit ke všemu. Hovořila jsem 27 minut a 26 vteřin. Já vám velice děkuji za vaši pozornost a myslím, že to zasloužilo vaši pozornost. Merci, madame le Děkuji, paní komisařko že jste přišla a podělila se s námi o vaše znalosti, vize, obavy a určitě můžete s námi počítat, tedy s námi poslanci, poněvadž my v rezolucích budeme na tato témata upozorňovat a snažit se hledat řešení. A musím říci, že Eh, ten obrázek, který jste nám nastínila, co se týče Syrie a Středoafrické republice, že to je více než zneklidňující obrázek. Děkuji a také, milí kolegové, přeji, děkuji všem a přeji vám hezký večer.